Uh, Dobré ráno. Bylo by fajn, kdybychom mohli už začít, eh, kdybyste se posadila, mohli bychom začít, protože máme eh, obzvláště pro předsedu velmi nabitý program se spoustou úžasných řečníků, které tady s velkou radostí vítám, takže prosím, kdybyste se mohli posadit vy tam vzadu, abychom už mohli začít. Vy mě neslyšíte? You can't hear me? Um, you can, yes. Uh, there is interpretation as far... Pokud vím, tak máme tlumočení do skoro všech jazyků, do všech jazyků, které budeme používat dnes. A, takže ti z vás, kdo jsou poprvé na slyšení, můžete si nasadit sluchátka a naladit si ten jazykový kanál, který chcete poslouchat. A přeji tady samozřejmě také dobré ráno našim tvrdě pracujícím tlumočníkům, jako vždycky. Budeme mít dnes velmi nabitý program. Takže já vás tady velmi srdečně vítám za Evropský parlament a za výbor IMCO na dnešním slyšení. Tohle je samozřejmě už druhé slyšení, které eh, k normalizaci máme za poslední dva roky. Myslím, že spousta lidí se účastnila toho prvního zasedání, kde jsme mluvili o důležitosti norem a Čekali jsme tehdy na velmi důležitý legislativní návrh eh, Evropské komise, který má být předložen a který má eh, zrevidovat eh, normy. A my bychom si dnes měli vyslechnout detaily tohoto návrhu a já tady s velkým potěšením vítám mé tvrdě pracující místo předsedy Laru Komi jednak, která je zpravodajkou našeho výboru k programu normalizace a vidím, že je tady také spousta stínových zpravodajů, paní Růle, paní Skaldemoze, pan Majer a další. Kožušník také. A také eh, tady vítám pana Gíreka, který eh, dělá stanovisko za ITRE a eh, potom pan Prus, který dělá stanovisko pro INTA. Oba z vás tady obzvláště vítáme, jak víte, na Mezinárodní frontě potom budeme jednat také o té mezinárodní dimenzi, takže se samozřejmě těšíme na vaše příspěvky. Ještě taková poslední administrativní záležitost. Chtěl bych říci, že slyšení je vysíláno po internetu a víme z předchozího slyšení, eh, že eh, se té otázky norem eh, té diskuze účastnila spousta lidí po celém světě, kteří se dívali na naše předchozí slyšení, takže pokud nás poslouchají dnes, přeji všem velmi dobré ráno a velmi děkuji za práci, kterou dávají do vytváření norem, protože víme, že na tom pracuje nejméně 100 tisíc lidí, možná dokonce více na všech těch normách po celé Evropě a které jistě tento návrh velmi zajímá. Takže ještě předtím, eh, než dám slovo Laře, aby začala, dám slovo panu Gírekovi a panu Prustovi, aby to mohli také potom okomentovat. Potom bych chtěl také srdečně přivítat eh, tým komise, Daniel Lilian Brinkman a její tým. Jsou všichni dnes mezi námi, takže já vám děkuji, že jste přišli. Takže já teď dám slovo těm osobám, o kterých jsem mluvil, a potom budeme pokračovat. A ještě při vítání našich řečníků, našich vážných řečníků, tak jednak vám velmi děkuji za eh, vaše prezentace, které byste měli mít ve svých deskách. Taky máte CVčka všech řečníků, takže já je nebudu tady procházet, ale eh, rád bych, abyste si je přečetli. Jsou velmi zajímavé. Já jim jenom říkám, že jediná věc, kterou, po nich chci, je, aby se přidrželi svého řečnického času, což já vím, není snadné, ale to bychom si pak nestihli vyslechnout všechny. No a teď už bez dalších průtahů dám slovo Láře, aby začala. Děkuji, Malcolme. A přeji všem dobré ráno. Já jsem velmi potěšena, že tady mohu být s vámi na tomto velmi důležitém slyšení a chci už předem poděkovat všem za to, že jsem přišli, ale také za jejich důležité příspěvky, které nám během slyšení přednesete. Jak připomínal pan předseda, tohle je už druhé slyšení. Měli jsme už první s kolegou Kožušníkem a my bychom se teď chtěli snažit vylepšit některé aspekty, které vyplývaly eh, ze zprávy z vlastní iniciativy. Toto slyšení je pro mě velmi důležitou příležitostí tady v parlamentu pracovat na tomto tématu. Povede to potom eh, ke schválení nového nařízení o evropské normalizaci. A právě proto, eh, že se týká nařízení, je velmi užitečné zapojit do toho procesu opravdu všechny, a ubírat se správným směrem jak pro spotřebitele, tak pro podniky. Já bych tedy řekla, že tohle je i takový důležitý demokratický moment. Protože politika, tak jak já prožívám každý den a mnoho z mých kolegů také, musí být ve službách občanů, podniků a tím pádem také občanské společnosti. A proto jsme si také vybrali, jak vidíte na tom plakátě, takové scénky eh, z našeho každodenního života. Toto zasedání nám umožní dialog mezi námi všemi. Já jsem si jistá, že to bude velmi užitečný dialog a doufám také, že skrze tuto strukturu, kterou jsme vytvořili, se nám podaří probrat všechny důležité aspekty, abychom měli takový ucelený rámec eh, pro normalizaci pro všechny, kteří se jí účastní a toho, eh, co je třeba učinit, aby náš rámec byl lepší. Ta práce samozřejmě nezačne dnes. Už jsme odvedli spoustu důležité práce předtím. Jakožto Evropský parlament jsme měli tu zprávu z vlastní iniciativy, která byla schválena minulý říjen Děkujeme eh, zpravodajovi, kolegu Eduardu Kožušníkovi a také eh, stínovým zpravodajům, se kterými a jsme vždy jednali s velkou úctou, velmi transparentně a konkrétně. A jsem také velice ráda, že ten tým bude v podstatě stejný. Spousta těch stínových zpravodajů a předchozích zpravodajů se nachází i v této druhé fázi, což je dobré. Zjednodušuje to celý proces, už známe tu dynamiku, víme, jaké jsou nejdůležitější otázky. Já bych chtěla pracovat v úzké spolupráci tedy s kolegy jako předtím, jak chceme činit i nadále, s kolegy, kteří samozřejmě zastupují všechny politické skupiny a všechny různé směry. A to je všechno důležité, abychom zajistili účast všech a abychom dosáhli výsledku, který bude uspokojivý pro všechny i na plenárce. A s potěšením zaznamenávám, že komise, když vypracovávala ten balíček eh, nových eh, norem, tak tam zapracovala spousta návrhů, které předložil parlament. A musím přiznat, že to je pro nás eh, věc, na kterou jsme velmi hrdí a děkuji za to komisi. Naším úkolem je teď eh, najít ty aspekty, které by mohly návrh komise ještě vylepšit. Už teď eh, začínáme eh, ve velmi dobré fázi a já bych chtěla, aby všichni k tomu přistupovali pragmaticky aby se zabývali konkrétními otázkami, abychom dokázali najít ta opatření, která proces zjednoduší a zkvalitní. Otázka evropské normalizace je velmi důležitá, všichni to víme. A dnešní revize je ještě důležitější ve světle ekonomické krize. Takže musíme jednat rychle, ale zároveň se musíme snažit dosáhnout toho hlavního optimálního výsledku pro naše podniky a pro naše spotřebitele. Trh musí být zbaven překážek a musí být stimulován. Protože zjednodušení musí být také spojeno s návrhy pro růst. My jsme to viděli ve Small Business Act a také v jednotném aktu vnitřního trhu a myslím, že by bylo vhodné, abychom to zapracovali i do této zprávy. Evropský standardizační normalizační systém musí odpovídat potřebám Evropy, ale musí také být aktuální, musí být rychlý, musí být lineární a zároveň reagovat eh, na také technologické změny. Já nechci zacházet eh, do přílišných detailů, budu mluvit stručně v takových těch evropských řečnických limitech, protože nechci ubírat eh, času následujícím řečníkům. A proto také děkuji panu předsedovi za to, co řekl. Myslím, že je správné dát více prostoru vám, abyste i vy mohli tady přednést své názory a své příspěvky. Ještě jednou vám děkuji, že jste přišli a můžu vám jen popřát eh, příjemnou práci. Well, thank you very much Děkuji. Jen jsem chtěl vám ještě připomenout, že my, i my musíme jít příkladem těm ostatním řečníkům, takže to je dobře. Já dám teď slovo panu Gírekové a panu Prustovi, kdyby eh, ještě něco řekli z hlediska svých výborů a pár minut, to by bylo dobré. A potom samozřejmě budete moci i vypokládat otázky. Pan Girek. Eh, Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję za dzisiejsze zaproszenie. Reprezentuję komisję. Děkuji, děkuji pane předsedo, vážené dámy a pánové. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste mě pozvali na dnešní událost. událost. Bez normalizace v dnešní době průmyslový sektor nemůže existovat. Musíme se zaměřit na to, aby byly vytvářeny normy. A tento proces je velmi důležitý pro ochranu spotřebitelů a také je to důležité z, mm, v kontextu zdravotních aspektů. Normy se zakládají na osvědčených postupech a demokratických úlohách, které se zakládají na konsenzu všech zúčastněných stran. Tento proces většinou trvá dva až tři roky, což někdy znamená, že je velmi obtížné reagovat na aktuální situaci. Například pokud jde o nanotechnologie, informační technologie a tak dále, tento proces je velice rychlý, vše se vyvíjí rychle a my někdy také musíme řešit například tržní konflikty eh, v souvislosti s interoperabilitou. V Evropské unii existují překážky mezi 27 členskými státy a my se jich musíme zbavit. To znamená, že nesmíme příliš využívat eh, vnitrostátní normy. Je důležité pracovat na harmonizovaných normách. Je to důležité proto, aby výrobky, které jsou na trhu jednoho členského státu, byly dostupné také v jiném členském státě. Jak jsem se už zmiňoval, Důležitý je demokratický postup a transparentnost. Dále je důležitý konsenzus všech zúčastněných stran. Někdy je obtížné konsenzus dosáhnout a někdy to také může znamenat, že menší společnosti, které mají dostupné menší finanční prostředky, zvláště malé a střední podniky, budou ponechány stranou a jejich přístup k trhu bude omezen. Důsledkem je to, že evropské normy znamenají, že evropský trh povede ke snižování nákladů a zvýší se tím konkurenceschopnost. Pokud je o stroje, chemický průmysl, farmaceutické produkty, stavebnictví, to všechno je v Evropě velmi důležité. Jsou to důležité odvětví, a někdy s tím souvisí také delokalizace evropské produkce. Já se domnívám, že bychom měli zahájit práci na centrální úrovni, zvláště pokud je o Evropskou komisi. My všichni, kteří se tím zabýváme, víme, v čem to spočívá. Standardizace musí používat tržní pravidla, a já bych chtěl říci, že normalizace se týká všech normalizačních e, orgánů a vytváření nových norem zvýší konkurenceschopnost. Umožní to v Evropě lepší konkurenci. Dnes bychom mohli říci, že normalizace by se měla zakládat na eh, zákonech, které bude připravovat jedna komise a jednak Evropský parlament. Omlouvám se, zda jsem mluvil příliš rychle, možná s tím tlumočníci měli problém. Děkuji vám za slovo. Děkuji, ne, bylo nám to jasné. Tlumočení bylo dobré. My vám tedy děkujeme a nyní dávám slovo panu Prostovi. Ano, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat vašemu výboru a konkrétně paní zpravodajce za to, že jste mě pozvali a že jste mi umožnili vyjádřit se během tohoto slyšení eh, k tomuto návrhu nařízení Evropské komise, která se týká evropské normalizace. Normalizace má přímý dopad na konkurenceschopnost Evropské unie, na e, světový obchod a já bych si přál, aby spolupráce mezi našimi dvěma výbory byla uspokojivá. Já jsem se setkal, nebo setkám se s eh, příslušnými dvěma zpravodaji, tak, abychom zvýšili koherentnost eh, mezi naší prací. Chtěl bych komisi poděkovat za návrh nařízení, který se mi zdá eh, prozatím uspokojivý. Nicméně z hlediska mezinárodního obchodu mám pocit, že bude možné ještě tento návrh vylepšit. Mezinárodní dimenze tam téměř neexistuje v tomto dokumentu a já se domnívám, že bychom tam na některých aspektech měli ještě pracovat. Za prvé, význam, který přikládáme for, forum a konsorcím, to by mělo být posíleno. Dále využívání zásad VTO při, uznává, při uznávání technických specifikací a za třetí eh, uznávání evropských norm na světovém, eh, ve světovém měřítku. Pokud je o ta různá fóra a konsorcia, já mám pocit, že komise se ve svém textu snaží posílit svoji legitimitu. Komise tam navrhuje, abychom uznávali jako normy TIC konkrétní specifikace, které přijali fora a konsorcia, a abychom reagovali na požadavky uvedené v příloze 2. Tato kritéria jsou ovšem mnohem mírnější a znamená to, že velké podniky mohou mezi sebou um, si vzájemně vytvářet nějaké normy a nebudou procházet tím konkrétním, tím eh, obvyklým procesem normalizace. Tento systém by mohl eh, se vyhýbat konzultaci s malými a středními podniky, s různými organizacemi zaměřenými na životní prostředí a také na ochranu spotřebitelů. V Evropě by to mohlo vést k nespravedlivé hospodářské soutěži mezi různými orgány. A mohlo by to také vést k tomu, že tyto standardy budou nepoužitelné pro malé a střední, podni- malé střední podniky. Je také možné, že by, byly vytvářena, že by byla vytvářena konsorcia k tomu, která by si sama vytvářela určité specifikace a vytvořili by vlastně určitý monopol. Evropské podniky a veřejné orgány by si nechávaly vlastně diktovat eh, zákony mezinárodními podniky, mezinárodními giganty. V úvodu eh, dokumentu se zmiňují eh, normy VTO, ale ve zbytku textu už se to zmiňuje pouze částečně. To vede k eh, určitým otázkám. Za prvé, proč se komise domnívá, že sektor TIC by měl být výjimečný? Proč si komise přeje, aby technické spec- specifikace byly považovány za normy. Já si myslím, že to vede ke zmatku mezi normami a e, technickými specifikacemi a znamená to, že by možná byly vytvářeny normy na dvou různých úrovních. Dále k příloze 2. Proč komise přebírá pouze určité aspekty VTO a ne všechny? Na, na jakém základě si komise zakládala? A za třetí, přestože to je obsaženo ve sdělení, proč komise netrvá na tom, že bychom měli používat evropské normy na světových trzích? Dále měli bychom také zmiňovat eh, překlad do mimoevropských jazyků našich norm tak, aby se naše normy šířily na celosvětových trzích. Mimo jiné, úloha spolupráce se třetími zeměmi je také velice důležitá a z toho důvodu bilaterální vyjednávání, které vedeme s dalšími zeměmi, nesou své ovoce. Já si ale myslím, že bychom měli ještě posílit naše partnerství, například se Spojenými státy v rámci transatlantické spolupráce. A dále bychom se měli zaměřit i na mm, rozvíjící se země jako Čínu. Bylo rozhodnuto, že vyšleme experta do Indie, ale tato myšlenka se postupně ztratila. Já se ptám, jak na tom jsme s tímto projektem a můžeme předpokládat něco podobného také například pro Rusko. A na závěr bych se ještě chtěl vrátit k tomu, co komise zmiňovala v roce 2010 během konzultací. Jde o e, zadávání zakázek i mimo evropským organizacím a to by mohlo umožnit například čínským nebo americkým organizacím připravovat evropské normy. Komise e, vypadá, že zapomněla na tento návrh ve svém návrhu nařízení. Vypadá to, že pouze evropské organizace nyní budou mít možnost schvalovat evropské normy, protože to je jediný způsob, jak zajistit koherentnost našeho systému a také respekt eh, principů VTO. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Prusté. Myslím, že jste nám nabídl širokou eh, perspektivu na tuto záležitost, některé ty věci, které jste zmiňoval, například eh, specifikace nových technologií a tak dále. Já si myslím, že to jsou aspekty, které se během diskuze ještě znovu objeví. Na začátku slyšení jsme chtěli pozvat také zástupce komise a já jsem komisi představoval, ale nezmiňovala jsem se o paní Renati Weissenhor, která je také přítomná a je odpovědná za podrobnosti tohoto návrhu. Chtěl bych dále při, eh, přivítat pana Daniela Kalecha Krespa, který pracuje v DG Enterprise. Má také široké odpovědnosti v této oblasti a já mu předávám slovo na pět minut. Děkuji, pane předsedo. Vážení europoslanci, vážené dámy a pánové, jsem velmi vděčný Evropskému parlamentu a výboru IMCO konkrétně za to, že zorganizovali dnešní událost. Ta umožňuje zúčastněným stranám vyjádřit se k tomuto velmi důležitému tématu. Úloha evropské normalizace spočívá v posílení konkurenceschopnosti. Já bych se chtěl nejprve omluvit jménem eh, místopředsedy Tajányho, protože ten by se rád eh, dostavil, ale bohužel to nebylo možné. Dnes se účastní eh, zasedání kolegy a komise. A nebylo možné se z tohoto zasedání omluvit, protože tam se také projednávají velmi důležité otázky. Já bych chtěla začít tím, že zdůrazním to, co říkali předřečníci. Normalizace je jeden z hlavních aspektů, na kterém se zakládá evropské hospodářství. Spolupráce mezi průmyslem, uživateli, veřejnými orgány a evropskými normalizačními orgány eh, při vytváření norem významným způsobem přispěla k eh, jednomu z největších evropských úspěchů, a sice vytvoření jednotného trhu, který se skládá z 500 milionů spotřebitelů. Normalizace podporuje konkurenceschopnost evropských podniků, pomáhá to těmto podnikům v přístupu k dnešním globalizovaným trhům, ať již v rámci Evropy anebo ve zbytku světa. Také to zajišťuje interoperabilitu, která je nezbytná pro podporování Eh, hospodářské soutěže a mm, šíření nových eh, výrobků a služeb. Já se během svého příspěvku zaměřím také na klíčovou úlohu malých a středních podniků. Jistě víte, že jedna z mých činností eh, v rámci komise je eh, to, že jsem velvyslancem pro malé a střední podniky, takže normy pomáhají malým a středním podnikům eh, přitáhnout nové spotřebitele, snižují rizika, zvyšují důvěru a uspokojení, které vyplývá z využívání norem. Dále se tím otevírají nové trhy a produkuje zisk. Je tomu tak proto, že normalizace respektive normalizace je důležitá a z toho důvodu my musíme být schopni přizpůsobit naše systémy novým výzvám, které se objevují. Globalizovaná ekonomika, potřeba ehm, udržitelného rozvoje a konvergentnosti technologií. Evropská normalizace musí reagovat na potřeby a požadavky klíčových partnerů. My se musíme stále snažit lépe um, zastupovat zájmy, kterým sloužíme. To stojí za normalizačním balíčkem, který komise přijala na začátku června. A já se domnívám, že to je důvod, proč přikládáme tak velký význam tomuto slyšení a tomu, že máme možnost zdůraznit některé z klíčových aspektů. Za prvé filozofie. Filozofie, která se skrývá za tímto balíčkem, je to, že v příštím desetiletí evropská normalizace bude hrát ještě významnější úlohu protože budeme muset podporovat strategii Evropu, Evropa 2020, která je zaměřena na inteligentní rozvoj podporující začlenění. Normalizace je pokrytá uh, různými vlajkovými iniciativy, iniciativami. Jde o například digitální agendu, unii inovací a tak dále. Takže je jasné, že v příštích deseti letech bude normalizace hrát klíčovou úlohu v případě, že budeme chtít splnit naše cíle. Dále se jedná o klíčový prvek eh, v jednotném Single Market Act, v aktu o jednotném trhu. Takže náš balíček bychom měli chápat jako celek. Bylo vydáno sdělení, které eh, nastínuje tuto strategii a dále máme návrh nařízení o evropské normalizaci. Za druhé, tento balíček bude představovat vývoj a ne revoluci. Normalizace eh, již nyní je úspěšná a my ji chceme ještě vylepšit, chceme ji modernizovat. Nechceme ovšem měnit to, co funguje. A to tak, aby se to nějak zhoršilo. Když něco funguje, není třeba to opravovat. Takže my chceme modernizovat, přizpůsobovat normalizaci nové situaci, ale evropské normy zůstanou dobrovolné. Evropský normalizační systém bude i nadále řízen třemi nezávislými soukromými organizacemi. CEN, CENELEC a ECI. A i princip národních delegací zůstane nezměněn. Nicméně zjednodušíme existující legislativní návrh. Jediné nařízení eh, bude obsahovat eh, rozhodnutí Rady z roku, 2000, z roku 1987 a také směrnici. To znamená, že tři různé texty budou zjednodušeny, budou obsaženy v jednom nařízení. Tím pádem budeme mít silnější právní základ. Dále zaměříme se na některé významné nedostatky, které jsme identifikovali v současném systému. Já se zmíním o šesti z nich. Za prvé rychlost. A zmíním to rychle. Protože pan předseda mi ukazuje, že to mám urychlit. Takže chceme snížit průměrný čas, který je nutný na vývoj normy. Můžeme jednat lépe, můžeme se zlepšit, aniž bychom eh, přišli o existující kvalitu. A musíme tak jednat, protože musíme jít, eh, musíme se držet eh, současného rozvoje. Normalizační orgány budou žádány, aby jednali rychleji, ale my se s nimi také budeme každoročně, budeme s nimi každoročně vyjednávat pracovní program tak, abychom mohli identifikovat klíčové aspekty. Dále finanční podpora. Eh, ta bude také posílená. Je velmi důležité, aby rychlost vývoje norem byla zvýšena, aniž by ale došlo ke ztrátě kvality a na tom trvám. Za druhé, inovace. Musíme posílit vztah mezi normalizací a výzkumem, včetně posílené úlohy společného, centra komi- společného výzkumného centra komise. Za třetí, musíme reagovat na hlavní společenské výzvy. Ochrana spotřebitele, zlepšená ochrana ehm, postižených lidí a starých osob, klimatické změny a tak dále. To vše věž- vyžaduje normy. A my můžeme situaci změnit. Dnes je situace taková, že ne všechny malé střední podniky a zúčastněné strany jsou adekvátně zastoupeny v procesu normalizace a to se musí zlepšit. Komise bude poskytovat systematickou podporu pro účast malých a středních podniků a dalších zúčastněných stran v procesu evropské normalizace. Požádáme členské státy a národní normalizační orgány, aby zajistili, že všechny, že potřeby všech zúčastněných stran jsou splněny také na národní úrovni. Pa, za páté to je důležité služby. Normalizace a evropský jednotný trh služeb. Evropské hospodářství se stále více zakládá na službách a tento trend se v normalizaci neodráží. Musíme využít normy, eh, které se řídí trhem v oblasti služeb, stejně tak, jak i tomu v oblasti zboží. Za šesté, normalizace eh, informačních a komunikačních technologií, to už někteří zmiňovali. IKT se týkají života všech nás, nicméně některé z těch nejdůležitějších norem v této oblasti nepřipravují evropské normalizační orgány. Významná fóra připravují své, spe, své specifikace v souladu s normami VTO a komise chce zajistit, že bude existovat interoperabilita. To je velmi důležité například pro elektronické zdravotnictví, elektronické řízení, elektronickou do, dopravu. Dále vytvoříme systém, pomocí kterého by se určité normy IKT odrážely také ve zadávání veřejných zakázek. A my chceme posílit eh, spolupráci s příslušnými fóry a konsorcií. A v neposlední řadě, už končím, pane předsedo, a děkuji vám také za shovívavost. Takže úloha norem na globálních trzích. Na tento prvek také nesmíme zapomínat. A to chci říci jasně. Normy jsou velmi důležité pro evropský průmysl. Snaží se, daří se jim eh, odstraňovat překážky například a my toto musíme podporovat. Musíme i nadále zlepšovat naši proaktivní úlohu v mezinárodních standardizačních orgánech, jako je ISO a tak dále. Nicméně evropský normalizační systém by měl být eh, ve světě také šířen a podporován, a to prostřednictvím dobře koordinované spolupráce a příslušných iniciativ. Chtěl bych vás ujistit, že komise bude podporovat evropské experty na normalizaci v některých zemích a dále Budeme strategicky vyjednávat s našimi partnery. Například příští pondělí ve Spojených státech budeme mít TEC, budeme tedy um, jednat, dojde k významnému vývoji mezi evropským a americkým systémem. Nicméně musíme pracovat i v Číně, Rusku, v Japonsku, Indii a Brazílii. A také musíme spolupracovat s našimi sousedy. Takže na závěr, já jsem se snažil velmi stručně zdůraznit ty klíčové prvky, jedná se o velice ambiciozní seznam kroků, ale naše úlohy jsou rozděleny. Nejedná se pouze o komisi, která předloží návrh, ale jsou zapojeni všichni, všichni zúčastněné strany, všichni tam budou hrát velmi důležitou úlohu. A my žádáme Evropský parlament a také Radu ministrů, aby provedli velmi podrobnou diskuzi o tomto balíčku a chtěli bychom, pokud je postup spolurezonování půjde správným směrem, aby během dánského předsednictví došlo k eh, významnému pokroku. Děkujeme mimochodem polskému předsednictví za odvedenou práci a doufáme, že na začátku roku 2013 bude možné již mít k dispozici nový modernizovaný normalizační proces. Stále nám ještě zbývá velký kus práce. Dnešní událost je opravdu velmi důležitým krokem vpřed. My si, my si vyslechneme se zájmem eh, to, co k tomu budete mít. Děkuji vám a přeji vám mnoho úspěchů. Děkuji. Well, thank you very much indeed. Well, since... Děkuji. On your five Já vám děkuji a když si Danieli eh, začal eh, po čtyřech minutách o těch svých několika bodech, eh, tak jsem věděla, že to bude trvat, ale museli jsme si je vyslechnout, protože byly velmi zajímavé a jsou takový dobrý rámec pro dnešní diskuzi. Doufám, že to všechno pokryjeme, takže já ti velmi děkuji a děkuji i panu komisaři Tajanimu. Takže dámy a pánové, Daniel Kalicha říkal, eh, že prvním cílem toho balíčku byl proces eh, normalizace urychlit, aniž by se snížila kvalita. A to bude téma našich prvních projevů. Takže já s velkým potěšením dám slovo člověku, který je v jádru celého procesu a který pravidelně chodí na náš výbor, Heleně Santiago, která, jak víte, je generální eh, ředitelkou cenu a ceneliku, eh, takže nedám vám nutně dvakrát tolik času, než byste měla, ale budete mít těch šest minut stejně jako všichni ostatní. Prosím. Děkuji, pane předsedo bych nejdříve chtěla poděkovat IMKU za to, že eh, dali našemu systému možnost eh, mluvit o tom, eh, co činíme a jak, a že udržují evropskou normalizaci vysoko na své agendě. Jak víte, normy jsou všude, i když je nevidíme. Kdyby neexistovaly, tak bychom neměli tak bezpečné prostředí, jako máme teď. Pane předsedo, já se budu snažit mluvit rychle, aniž bych snižovala kvalitu mého projevu. Já si myslím, že to je věc, ve které, o kterou se snažíme i při vytváření evropských norem. Má prezentace stojí na čtyřech bodech. Jednak je třeba vzít v úvahu, že eh, rychlost normalizace se váže na potřeby sektoru. Každý sektor má specifické potřeby a specifickou schopnost a připravenost eh, se dohodnout na normách. Takže rychlost sama o sobě by neměla být naším cílem. Musíme brát v úvahu situaci na trhu. A jedna věc, která je důležitá pro evropský normalizační systém, prosím, neobětujte kvalitu a mezinárodní dimenzi rychlosti, protože my potřebujeme, aby se trh dobře vyvíjel. Potřebujeme, aby evropský normalizační systém byl pro trh atraktivní. Oni musí podporovat normy, protože naše práce je pro ně eh, přitažlivá. Chceme eh, vzdělávat ty, kdo se chtějí účastnit evropského normalizačního systému, protože víme, že ty postupy a procedury mohou být někdy až příliš složité. Velmi rychle mám tady dva příklady, jak dlouho eh, tak průměrně trvá vytvoření a dodržení evropských norm ve dvou sektorech. Vidíte, že některé sektory jsou rychlé, protože potřebují eh, dostat normy a trh rychle a některé sektory naopak eh, dávají přednost jistotě, když už vydají nějakou evropskou normu. Další velmi dobrý příklad je, že jsme výrazně snížili dobu evropského normalizačního procesu v posledních pěti a šesti letech a musíme brát v úvahu skutečnost, že normalizační proces není vždy stejný. Existují evropské normy, které se eh, nedostanou někdy na mezinárodní scénu, ať už z legislativních nebo jiných důvodů. A pak existují evropské normy, které jsou připravovány společně s normami mezinárodními, což eh, chvilku trvá, Ovšem, jejich přínos je větší. Takže většinou ten čas také závisí na tom, o co se snažíme. Kvalita a rychlost, ano. Chtěla bych se ještě vrátit eh, k tomu požadavku, který tu dnes ráno eh, vznesla komise, respektive několik požadavků. Je třeba eh, podpořit konkurenceschopnost evropského průmyslu, dosáhnout eh, globálního přístupu na trh. Další žádost je, aby evropské normy skutečně byly v zájmu všech zúčastněných stran. Další žádost je, aby se všechny zúčastněné strany účastnily vytváření norem, což musíme skombinovat tedy s kvalitou a s rychlostí celého procesu. Evropské organizace, obzvláště cen a cenelek, eh, se velmi angažují eh, v ISO a v ISI, v mezinárodních organizacích. Máme tam národní konzultace a národní delegace, takže naše normy se opravdu snaží zahrnout do procesu všechny zúčastněné strany, které musí které se musí chtít účastnit celého procesu. Musí to pro ně být eh, atraktivní, musí mít také k dispozici dostatečnou expertízu. A musí mít eh, vytvořenou tu proceduru, eh, kdy se normy schvalují koncencem. Velmi důležitá věc pro evropský normalizační systém je jeho relevantnost pro trh. Musíme zajistit, že naše normy budou opravdu odrážet situaci na trhu. Musíme být atraktivní pro subjekty na trhu, protože pokud nebudeme pro ně atraktivní, bude tím normalizační systém oslaben. Normy jsou eh, vyvíjeny a používány soukromým sektorem. Na to nesmíme zapomínat, že evropské, evropské normy potom aplikuje soukromý sektor, který nese 95 nákladů celého systému a vkládá na něj 99 expertízy. Rychlost potom tedy záleží na tom, zda jsou k dispozici znalosti, jak funguje obchod v daném sektoru a jaké má průmysl potřeby. Musíme zlepšit koordinaci mezi jednotlivými organizacemi a jednotlivými zúčastněnými stranami. A potřebujeme eh, platformy pro komunikaci, abychom mohli vytvářet eh, normy rychleji. Komise by měla zjednodušit finanční pravidla pro evropský normalizační systém a musíme integrovat eh, výzkumné normy a inovační normy, protože tím zajistíme, že celý proces bude rychlejší. Potřebujeme také, aby se tomuto věnovaly národní vzdělávací programy společné snahy o zjednodušení zvýší rychlost celého procesu. Jeden přítel mi řekl, ano, musíte přece uvádět nějaké příklady toho, co děláte. Já jsem říkala, my spoustu takovýchto příkladů máme v Evropském katalogu. Děkuji. Já ti děkuji, Eleno, za velmi jasnou prezentaci Ostatně já myslím, že všichni máte i kopie těch slajdů, ale byla to velmi dobrá prezentace. Vy jste nastínila jasné směry a budeme na to moci později reagovat. Teď dám slovo Paulu Kubergovi van den Brach, který je eh, důležitým eh, zaměstnancem Philipsu. Pracuje v oblasti norem, ale teď bude mluvit za Business Europe. A já mu teď dám slovo na 6 minut. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za možnost eh, tady přednést eh, názory Business Europe. Abych začala těmi hlavními body. Za prvé, evropská normalizace funguje dobře, takže my budeme pro zjednodušení, ale žádné dramatické změny. Za druhé, eh, normy musí být relevantní pro trh a mít dobrou kvalitu. Za třetí, vytváření a používání norem je dobrovolná a soukromá věc a to bychom chtěli uchovat i do budoucnosti. Za čtvrté, mm, je v současné době už možná účast všech zúčastněných stran a závisí na nich, aby tak učinili. Dále je důležité podporovat využívání norem. Já myslím, že v tom tam mohou hodně pomoci obchodní organizace, ale chceme-li toto dotovat, tak by e, měly být přístupné všem asociacím. Potom eh, jsme eh, pro eh, to, aby tam byly odkazy na relevantní ICT normy, ale neevropské normy by neměly být základem evropské normalizace v budoucnosti, což se konec konců ani teď neděje. Myslíme si, že ta kritéria pro odkazy na, na normy ICT jsou dobré, A navíc eh, si myslím, že je to přínosné jak pro uživatele, tak pro výrobce. A v neposlední řadě eh, normy a legislativa se mohou navzájem podporovat, ale neměly by se míchat dohromady. Normy odvedly spoustu práce při podpoře evropského jednotného trhu, protože vytváří obrovskou ekonomickou hodnotu, protože mohou podporovat legislativu, jako jsou směrnice a tak dále. A Evropská komise vydává hodně návrhů, kde navazuje normalizaci na mnoho politických cílů, ale ve skutečnosti 70% evropských norem nemá nic společného s veřejnými zájmy. My si myslíme, že normy by měly zůstat tím, čím už teď jsou. To znamená tím soukromým a dobrovolným tržním nástrojem. Normy mohou podporovat eh, určité politiky, ale neměly by jimi být ovlivňovány, protože normy vytváří odborníci a ne politici. Takže si myslíme, že politické změny by měly padat v politické oblasti a v normalizaci by se měla činit technická rozhodnutí. Když se podíváte na ty čtyři krabice, které se vejdou eh, na ten podstavec, úplně přesně, uvědomte si, eh, jaká hodnota navíc byla vytvořena standardizací velikosti krabic. To je věc, eh, která to je věc, která velmi pomohla práci výrobců. A já si myslím, že eh, takovéto normy v podstatě představují 70 toho celkového korpusu norem. Eh, mluvil jsem o tom, že je třeba podporovat eh, dobré normy, které budou relevantní pro trh. Protože když nejsou relevantní pro trh, tak jsou nejen zbytečné, mohou být dokonce i škodlivé. Protože jednak tím v podstatě vyhodíme peníze do procesu investované a potom eh, ty normy mohou potom být eh, vnuceny výrobcům a tím eh, v podstatě zpomalit výrobu. Nízká kvalita norem může vést k tomu, že účastníci nemají tu správnou expertízu v oblasti technologie ani v oblasti trhu. A důležité je, aby normy byly mezinárodně sladěné, protože tím se snižují náklady a vytváří se rovné podmínky pro všechny. Máme dohody s ISO a s ISI a myslíme si, že pro evropskou normalizaci je e, tato mezinárodní spolupráce velmi důležitá. Protože jen ti, který se to přímo týká, mohou posoudit, jak je to relevantní. Proto je třeba s nimi konzultovat a navrhujeme vytvoření takové velké platformy pro zúčastněné strany. Prostě naše aktivity musí vycházet z toho, co se děje na trhu, a ne z politiky. A účastnit celého procesu by se měli skutečně odborníci. se týká té účasti, jak už jsem říkal, informují se všechny zúčastněné strany, které se už v současné době všechny mohou účastnit procesu. A my si myslíme, že ti slabší by se měli spojit, aby se posílili. Ten německý model jasně ukázal, že je velmi funkční pro střední a malé podniky. A to je takový hlavní signál eh, pro tržní orgány členských států, které se teď stahují eh, z normalizačního procesu ale to je škoda. Je důležité, aby se ho účastnili a aby spolu vytvářeli normy, aby tam vlastně zastupovali ty veřejné zájmy, které jsou v této oblasti velmi důležité. Existuje spousta podnikových asociací, které zastupují střední a malé podniky a všechny by měly být vyslechnuty, nejen ty, které jsou v příloze 3. A tím zatím skončím, pane předsedo. Děkuji, děkuji za velmi eh, jasný projev a prezentaci, jen bych zase chtěla všem připomenout, že všechny ty slajdy máte ve svých deskách. A teď, když tam bylo ISO, vidím, že dorazil Rob Steele, generální ředitel ISO. Je radost vás tady vidět. No a teď přejdeme dál ke konkrétnímu aspektu, který tu už byl zmiňován. V oblasti informační technologie já tady s potěšením vítám Žána Lorance, který je předsedou technické a regulační politické skupiny Digital Europe. Máte slovo na 6 minut. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne všem. Já zde zastupuji Digital Europe, což je Evropská asociace ehm, podniků, které působí v oblasti informačních a komunikačních technologií. Současně navrhovaný balíček je výsledkem vynikající práce, kterou odvedla komise DG Enterprise a my bychom jim chtěli poblahopřát. Digital Europe je členem řídícího výboru, který se zabývá tímto tématem a přispěli jsme k této práci. Z toho důvodu ji plně podporujeme. První důležitý komentář, o který bychom se chtěli podělit, je následující. Tento navrhovaný eh, dokument nebude mít žádný dopad na regulační oblast, takže ten nový přístup je velmi dobrý, my ji podporujeme a chci zdůraznit, že se zaměřuje zvláště na konkurenceschopnost. My musíme uznat, jaká je situace Oblast eh, IKT, informačních a komunikačních technologií, je oblast, která se velice rychle vyvíjí, je velmi inovativní a samozřejmě se jedná o celosvětový trh. Když si nyní použ- například koupíte notebook, tablet nebo smartphone, můžete ji použít všude na světě a bude to tam fungovat. Jeden z hlavních cílů je ten, že musíme uznat a také využít existující eh, normy, jejich eh, aspekty a musíme je co nejlépe využít. Takže nové nařízení umožňuje používání existujících norem a kromě toho eh, bude doplňovat také vytváření nových norem. Nástroje IKT a výrobky jsou velmi důležité ve všech oblastech dnešního světa. Používáme tyto nástroje všude. Hlavním eh, přispěvatelem v této oblasti je Etsy, ale my víme, že se účastní také řada dalších forem a konsorcí. Ty poskytují významné specifikace a normy v oblasti internetu, internetových aplikací a to musíme také zohlednit. Odkaz na tyto normy již nyní může být uveden v, při zadávání veřejných zakázek, řada vlád využila své vlastní pravidla pro, zadává, pro uži, uvádění takovýchto norem při zadávání zakázek. My chceme zajistit, aby existovala konsistentnost a koherentnost na evropské úrovni nejenom při zadávání veřejných zakázek, ale také v evropských politikách. Toto je velmi důležité pro podporu inovace a její úspěch v Evropě. Jeden z hlavních cílů a výzev v oblasti IKT je to, co nazýváme interoperabilita. Daný pr- produkt je sice založen na hardwareu, ale obsahuje různé softwary a všechny ty typy softwaru by měly být schopny mezi sebou komunikovat, vyměňovat si informace efektivně. Možnost, jak toho dosáhnout, je využít normy, spolehat se na stejné normy, tak jak je tomu u současných produktů. Nyní eh, Dva klíčové články v současném nařízení jsou články 9 a 10, které souvisí s IKT. Tyto články jsou velmi důležité. Článek 10 se zabývá využíváním specifikací při zadávání veřejných zakázek, to je v pořádku, ale my bychom si cenili toho, kdyby parlament mohl v těchto článcích jasněji zmínit odkaz na evropské politiky. To je velmi důležité pro inovaci, takže tyto dva články by měly zůstat v nařízení a domníváme se, že by měly být posíleny. Měly by se tam konkrétně zmínit ty evropské politiky. Nyní pokud je o kritéria v příloze 2, ty jsou v souladu s eh, specifikacemi VTO, to je důležité, a cílem je znovu to, abychom zmínili normy, které se vyvíjejí během otevřeného transparentního procesu založeného na konsensu. Také je důležité říci, že neexistuje jeden jediný způsob, jak eh, fungovat. Jde o něco, co se podobá demokracii. Vy máte různé typy demokracií, založené na různých pravidlech, ale všechny jsou to demokracie a to je pozitivní. Dále navrhovaná eh, platforma pro různé zúčastněné strany, to je také velmi dobrý nápad. Je to způsob, jak zajistit soulad s příslušnými kritérii a jak eh, zajistit konkrétní specifikace. Tato platforma samozřejmě bude využívat zkušenosti, kterou máme eh, v rámci řídícího výboru. Digital Europe tedy vítá navrhované nařízení. Domníváme se, že je to opravdu skvělá práce. A já se domnívám, že na tomto velice konkurenčním trhu, rychle se vyvíjející země jako Indie a Čína, se dívají eh, na Evropu a my musíme být v té nejlepší pozici pro to, abychom vytvářeli nové normy pro nové služby v inovativních oblastech. Místo toho, abychom se spíše dívali dozadu, musíme se dívat dopředu. Děkuji vám za to, že podporujete tuto iniciativu. Je to opravdu v zájmu evropského průmyslu, evropského růstu a také bych řekl, že je to v zájmu příští generace Evropanů. Děkuji, eh, děkuji vám. Asi se vám to nepodařilo během čtyř minut, ale těch během šesti minut jste, ho, jste to stihl, takže za to vám děkuji. A my jsme si vyslechli od Business Europe to, že je velmi důležité, aby se do práce zapojili také národní standardizační orgány a z toho důvodu mi potěšením přivítat jste zástupce španělské normalizační organu, eh, organizace, jde o pana Franciska Javier Garcia Diase, který je Eh, ředitelem mezinárodních záležitostí a ten se konkrétně zmíní o šesti klíčových eh, sděleních, které se týkají evropské normalizace v oblasti služeb. Prosím. Děkuji vám. Pokusím se dodržet těch šest minut, tak eh, jako moji kolegové. Takže nejprve bych chtěl omluvit svého kolegu Franciska Verdero. Všichni ji asi znáte, ten měl být na dnešním zasedání přítomen místo mne, ale z důvodu nemoci se nemohl dostavit a já se nyní tedy zaměřím přímo na to téma konkrétní. Mám šest minut a já jsem se tedy rozhodl zmínit šest klíčových sdělení šest klíčových sdělení, které se týkají toho, proč normalizace v oblasti služeb by měla být podporována tak, jak tomu je v současném návrhu dokumentu. My zde nabízíme určité myšlenky, které se týkají motivace a výhod pro sektor služeb, tedy výhody, které by služby měly mít eh, z vývoje evropských norem. Dále se zmíníme o tom, jak normy přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti oblasti služeb. Za třetí budu mluvit o tom, jak normy v oblasti služeb přispívají k zajištění lepší kvality služeb a k zajištění lepší transparentnosti pro uživatele a zákazníky. Dále se zmíním o systému cen, což je platforma pro vývoj norem, která přispívá také k, vývoj, eh, k vytváření vnitřního trhu pro služby. Poté se zmíním o globálním eh, kontextu, o tom, jak ISO přispívá k tomuto systému norem. A nakonec, v neposlední řadě, si ještě zmíním o tom, jak evropské normy mohou doplnit evropský právní rámec, už se o tom zmiňovali někteří kolegové. Vždy by se ale mělo jednat o dobrovolné činnosti založené na trhu. Takže k prvnímu sdělení. jde o vedení a motivaci, v oblasti standardů to musí být vždy dobrovolné a založené na vývoji trhu. Musí to pocházet od poskytovatelů služeb, přičemž účastnit se toho také musí e, zákazníci a další zúčastněné strany. Některé výhody využívání norm máte před sebou na e, obrazovce, já se zmíním pouze o tom nejdůležitějším. Za prvé, Musíme splňovat eh, požadavky zákazníků, musíme reagovat na potřeby trhu, dále musíme předcházet nespravedlivé hospodářské soutěži, která by plynula z poskytování nekvalitních služeb a tak dále a tak dále. Druhá věc, musíme zvýšit konkurenceschopnost eh, sektoru služeb v Evropě. Zde bychom chtěli odkázat zvláště na malé a střední podniky, které jsou velmi důležité součást sektoru služeb. My se domníváme, že díky tomu může dojít ke lepší kredibilitě při poskytování služeb. Vývoj služeb, vývoj norem v oblasti služeb může přispět k lepšímu poskytování služeb a dále se minimalizuje riziko soukromých specifikací, například ze strany těch velkých hráčů, kteří by ovlivňovali a omezovali poskytovatele služeb. Pro uživatele a zákazníky, jaké to pro ně bude mít výhody. První věc, kterou jsme chtěli zdůraznit, je to, že to zjednodušuje subdodavatelství a zajišťování kvality. Evropské normy jsou otevřeny jakémukoliv typu posouzení konformity. Ať už se jedná o e, posouzení ze strany zákazníka nebo ze strany nezávislého orgánu, tak jak se to uvádí ve směrnici o službách v článku 26. A poslední bod Normy v oblasti služeb zvyšují transparentnost a poskytují uživatelům a zákazníkům možnost srovnat různé poskytovatele služeb, různé nabídky. Tím se zlepšuje konkurenceschopnost tohoto sektoru. Čtvrté sdělení, které chceme vyslat, proč cen? cen je nejspolehlivějším partnerem eh, sektoru služeb při vývoji norem, a to zvláště z důvodu zkušeností, které má. Už tady zaznělo, že vývoj norem není přiměřený váze, kterou to má v oblasti evropského průmyslu, ale máme řadu dobrých příkladů, například řízení letového provozu, letiště, zpráva různých zařízení a v poslední době také věc, která souvisí se malými a středními podniky. To všechno jsou příklady, ve kterých CEN nabídl své zkušenosti a poskytl dobré příklady. CEN také vytvořil pokyny pro šíření norem v oblasti služeb. Respektive toto je jeden z našich cílů, vytvořit takové pokyny. Již se chylím ke konci, nyní globální perspektiva. Mnohé evropské podniky potřebují také mezinárodní normy, potřebují dodržovat takovéto normy, protože se účastní i světových trhů. Například v oblasti cestovního ruchu eh, je toto důležité. V tomto oblasti mm, evropské podniky využívají mezinárodních norem proto, aby mohly působit na světových mezinárodních trzích. Toto je konec mé prezentace. Poslední bod se zmiňoval o vnitřním trhu, o komplementaritě vnitřního trhu. A poslední signál, který chceme vyslat, je takový, že chceme využít této příležitosti a požádat europoslance, požádat všechny zúčastněné strany, aby se zamysleli nad tímto eh, krokem, aby se zamysleli nad šířením a podporou evropských norm, aby přispěli ke konkurenceschopnosti poskytovatelů služeb a aby přispěli k ochraně spotřebitelů a zákazníků na evropském trhu. Děkuji vám. Já vám taky velmi děkuji eh, za vašich šest témat, i když tady netrvalo každé jen minutu, ale bylo to velmi jasné. A teď přejdeme dál, dáme slovo Adrianu Harrisovi, který je generálním ředitelem European Engineering Industries Association Orgaline. Eh, kteří se pravidelně účastnili našich zasedání. Oni samozřejmě hodně používají normy a jak on říká ve, své, ve svém úvodu, je to taková brána na trh, takže máte slovo na 6 minut. Děkuji Mákolme a děkuji výboru, eh, že nás sem dnes pozval. Jsme vám potěšení, že tu můžeme být, protože standardizace, eh, normalizace je pro nás velmi důležitou součástí našeho pracovního života jen eh, velmi rychle. Zastupujeme 22 států, združujeme národní asociace a pokrýváme zhruba 130 tisíc společností, máme skoro 10 milionů zaměstnanců. Je to velmi velká síť, eh, která má hluboké kořeny ve mnoha částech Evropy. Hmm takže eh, společnosti se mohou účastnit na národní úrovni naší sítě, také eh, co se týká procesu normalizace. Eh, já tady řeknu jen pár základních věcí, protože do značné míry souhlasíme s tím, naprosto souhlasíme s tím, co tady říkal Business Europe. Takže já bych tady jen zdůraznil pár takových konkrétních věcí, které jsou pro nás obzvlášť důležité. Za prvé, normalizace je nástrojem pro společnosti. Takže za prvé, a oni rozhodují o tom, zda je budou používat, je to dobrovolné. Musí také odpovídat potřebám trhu, protože my hodně vyvážíme, v podstatě představujeme zhruba třetinu vývozu z Evropské unie a proto naši členové hodně investovali do normalizace v zahraničí, abychom zajistili otevřenost normalizačního procesu. Protože jsme chtěli posílit naše firmy na vývozu. V současné době situace není vůbec snadná. Jediný trh, který se v Evropě v současné době za krize vyvíjí, je náš vývozní trh, který v podstatě jediný tak zajišťuje růst. A proto je pro nás velmi důležité, aby normy opravdu odpovídaly potřebám společností, které vyváží. Za druhé, abychom, je důležité, abychom eh, normami umožnili lepší splňování evropských eh, zákonů. Já vám tady ukážu eh, na tom obrázku naše produkty. Dovedete si představit, že to regulační prostředí je velmi složité. Je tam spousta legislativ, které se často překrývají, takže pro nás je vývoj norem v podstatě takové zjednodušení převedení zákonů a požadavků v zákonech na praktickou úroveň. Pro nás je to opravdu do značné míry takový e, nástroj, e, který nám zjednodušuje dodržování zákonů. Na druhé straně ovšem je třeba zcela jasně říci, že normy nejsou legislativou. Záleží e, na zákonodárcích, jak se rozhodnou v otázce politik a zákonů a jak říkal Paul, Normalizace je pro nás eh, hlavně technickou prací a rozhodně bychom nechtěli eh, používat normalizaci eh, k nějaké soft legislativě. To by se nám vůbec nelíbilo, bylo by to naprosto kontraproduktivní. Myslím si, že o politikách rozhodují politici, máme k tomu evropské instituce a potom my skrze normy tyto zákony převádíme na praktickou úroveň. Otázka potřeb soukromých nebo veřejných. Já myslím, že už o tom mluvilo. Například, když jsme zavedli ten 20-stopový kontejner, tak to obrovsky zlepšilo, zjednodušilo mezinárodní obchod. to též u Eh, elektrických produktů, tam nám pomohla standardizace baterií. To jsou ostatně normy, které byly vytvořeny v jiných částech světa, ale které byly schváleny jakožto mezinárodní norma po celém světě později. Takže je jasné, že náš systém už je teď eh, velmi otevřený dalším mezinárodním normám, pokud jsou tyto nutné. Tohle jsou velmi jasné příklady norem, eh, které pomáhají eh, jak průmyslu, tak spotřebitelům v každodenním životě. se tady hodně mluvila o té nutnosti rychlosti, ale upřímně řečeno, podle nás tam nejde o tu rychlost jako takovou. Nejdůležitější je, aby normy byly kvalitní a aby byly na trhu široce přijímány, protože je dost eh, zvláštní představovat si, že by průmysl vyvíjel normy, které trh ve skutečnosti nechcou, které nestojí. To je naprosto nesmyslné říkat, že my budeme vytvářet normy a produkty, <laughs> které spotřebitelé nechtějí. To přece nedává smysl, protože nám jde o to, aby spotřebitel náš produkt koupil. Takže je velice jasné, eh, že Eh, schvalování norem trhem je velmi důležité. Já vím, že v některých sektorech, třeba v ICT, je ta rychlost důležitá, protože tam se to vyvíjí rychle, ale například ve strojním průmyslu je ta kvalita normy mnohem, ale mnohem důležitější než rychlost, jakou je vytvořena nebo schválena. V podstatě průmysl tu rychlost adaptuje na své potřeby. Takže my si myslíme, že u těch norem ICT, eh, když Digital Europe žádá, aby toto bylo používáno jen u státních zakázek, tak my s tím souhlasíme. Neradi bychom, aby se to rozšířilo do dalších oblastí. Ani si nemyslíme, že specifikace IKT, například eh, pro různá cizí konsorcia, eh, by měla poskytovat specifikace i pro jiné oblasti. Takže na závěr, v podstatě my bychom si představovali, že z toho nového rámce budeme mít více podpory, větší flexibilitu a ne byrokratické kontrolování norem. Pokud budeme dělat nějakou pracovní platformu, tak by měla být otevřena eh, pro všechny žádosti evropské standardizace, nejenom pro IKT a pořád si ještě myslíme, že e, je to věc, e, ke které je třeba konsensu, která musí být založena na principu národních delegací. Například, e, když jsou některé strany proti nějaké normě, tak by proto měla existovat nějaká nezávislá procedura řešení. A na závěr Chtěli bychom, aby ESO, mezinárodní organizace, pokud možno fungovala bez zásahu eh, veřejných institucí. Děkuji. Eh, děkuji. Adriane, to byly velmi jasné příklady a bylo zajímavé, že ty a kolega z Business Europe eh, dokonce některé ty příklady sdílíte. A teď na závěr v tomto bloku si vyslechneme další průmyslový sektor, který používá normy. Jedná se o e, domácí spotřebiče a Luigi Meli, který je generálním ředitelem CECED, e, má prezentaci také na 6 minut. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, že mohu e, přispět do této diskuze o zásadní věci i pro náš sektor. Pár slov eh, o CECED. My zastupujeme výrobce domácích spotřebitelů, pokrýváme skoro celou Evropu. Good. It's okay. Byl tady technický problém a už můžeme pokračovat. Takže pro nás byla normalizace. Vždy zcela eh, zásadní věcí už od začátku. Myslím si, že eh, jsme také výrazně přispěli do procesu normalizace, protože domácí spotřebiče se konec konců vyskytují ve všech evropských domácnostech. Já bych zaujal trošku jiný přístup. Element Digital Europe uh, about speed. Já se domnívám, že když jednáme o rychlosti, musíme přijmout plný přístup během normalizace. Nejde pouze o samotný proces normalizace, ale jsou tam tři různé aspekty. Je tam příprava, dále příprava norem a poté jejich udržení. A já se domnívám, že rychlost té prostřední etapy by měla být posouzená, zohledněná, ale zároveň bychom měli vzít v úvahu i ty ostatní procesy, protože v opačném případě to bude velmi obtížné. V opačném případě bude obtížné toto posuzovat a hodnotit. Takže Výhody, které existují, zmiňovali už předřečníci, já se o tom nebudu zmiňovat, ale spíše se zaměřím na ty nedostatky. Ano, takže existuje velmi dlouhý proces od přípravy ke zveřejnění, ale v rámci toho existují dva významné prvky. Příprava mandátu a příprava během té fáze, kdy se účastní komise, tedy tato fáze by měla být zohledněna. Nemůžeme být odpovědní za spoždění, ke kterým dojde, ale která byla způsobena tím předchozím eh, procesem, předchozí fází. Myslím, že všechny zúčastněné strany musí být vyslyšeny, protože čím větší koncenzus se podaří dosáhnout během této původní fá- úvodní fáze, tím lepší budou normy. Druhý klíčový prvek, ten už zmiňoval zástupce Business Europe – Musíme zajistit, že všechny zúčastněné strany se tohoto procesu účastní. Orgány dozoru nad trhem odstupují od účasti v této oblasti a to je opravdu eh, klíčovým nedostatkem pro efektivnost a rychlost. My se totiž domníváme, že to přispívá k horší eh, validitě Nemůžeme si dovolit to, že normy, které představují významné investice, budou poté spochybňovány. Rizika, kterým se musíme vyhnout, to si myslím je důležité. Musíme zajistit, aby existovala co nejmenší divergentnost mezi vývojem norem v Evropě a ve světě. Znamenalo by to totiž zdvojené úsilí, pokud by k tomu došlo a zároveň by se e, tím ztrácel čas a prostředky. My se musíme spojit v úsilí vytvářet normy, protože pokud bychom nezohlednili například mezinárodní e, aspekt, znamenalo by to, že bychom museli vydávat eh, větší prostředky a zároveň by to negativně ovlivnilo trh. Dále se domníváme, že bychom měli vytvořit rovné podmínky pro všechny, už se o tom zmiňovali předřečníci. V případě, že se budou eh, procesu účastnit různé zúčastněné strany, všichni by měli mít stejný význam v tomto procesu. A za třetí, je pravda, že normy mohou být spochybněny, eh, ta možnost by měla existovat. Nicméně mělo by být jasně řečeno, že nebude možné se prostě neúčastnit a poté tu normu spochybnit eh, na konci. Myslím si, že účast a transparentnost v tomto procesu je klíčový prvek, který by mohl zajistit dosažení vhodné rychlosti, aniž by tím byla zkompromitována kvalita. Takže, abych to zhrnul, Toto jsou pro nás klíčové prvky, nebudu se o tom znovu zmiňovat podrobně. Bylo to obsaženo v prezentaci, ale toto jsou čtyři prvky, které považujeme za důležité. Rychlost je samozřejmě relevantní, ale jako první tam stojí kvalita. Kvalita nemůže být kompromitována prostřednictvím e, rychlosti, protože jinak by se tím spochybnila celá ta norma. Dále jistota. Jistota je taká důležitá protože to zajišťuje normě eh, určitou existenci. A dále musíme také zohlednit mezinárodní perspektivu. Děkuji vám za slovo. Já vám velmi děkuji za velmi jasnou prezentaci. Rozhodně si myslíme, že jste tady eh, nevzrychlil na úkor kvality, takže vám za to děkuji. Jen uh, jsem mluvil teď s naší zpravodajkou a ona říká, že vzhledem k tomu, že jsme poněkud ve skluzu, tak by možná bylo dobré, kdybychom rovnou dali ten druhý blok prezentací o e, inkluzivitě a teprve potom e, si uděláme ty otázky a odpovědi, což doufám schválíte, protože jinak nebude mít čas. Takže já vím, že asi každý tady bude chtít se k tomu vyjádřit, ale jistě vás určitě také všechny zajímá ta inkluzivita. A potom e, budeme mít ten třetí blok zvlášť to je ta mezinárodní dimenze. Takže pokud je Steven Russell připraven, tak bych rovnou přešel k jeho prezentaci. Je to zase někdo, kdo často chodí na naše zasedání, je to generální tajemník Aneku, což, jak asi všichni víte, je organizace, organizace která podporuje jaksi hlas spotřebitelů v procesu normalizace. Takže Stevene, prosím, 6 minut. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Anek vydal své stanovisko k navrhovanému textu o normalizaci právě eh, v den eh, mezinárodních norem a také myslím eh, na narozeniny paní Santiago. Myslím, že si to můžete stáhnout na internetu na tom odkazu, který vidíte na slajdu. Já musím hned na začátku říci, že my podporujeme evropský normalizační systém. Přesto, že někdy pochybujeme o tom, že dokáže skutečně zajistit tu nejvyšší úroveň bezpečnosti pro naše spotřebitele, obzvlášť někdy je doba, kdy bychom skoro dali přednost eh, právní regulaci, ale o tom musí rozhodnout instituce a ne tvůrci norem. A já vím ze svého předchozího života, že existovaly takové chvíle, eh, kdy eh, regulátoři prostě raději předali práci tvůrcům norem. Když teď přejdu eh, k tomu návrhu nařízení, tak my samozřejmě jsme proto, aby eh, se tam účastnili ty takzvané organizace v příloze 3 a snahu zaměřit se na vyšší konkurenceschopnost. Já myslím, že jakožto spotřebitele nás všechny eh, zajímá tato nová regulace, která by měla pomoci spotřebitelům. Když se mluví o budoucnosti evropské normalizace, tak v několika studiích se potvrzuje, že eh, současná normalizace eh, je slabá a v některých zemích eh, vůbec nefiguruje, neexistuje. Výjimkou je Německo a několik dalších zemí. Ale to je všechno. A proto, jakkoliv je důležitý ten princip národní delegace, nestačí, aby zajistil zastoupení všech zájmů v evropském procesu. Navrhované Organizace eh, v příloze 3 doplňují ty mezinárodní organizace cen a cenelek a zajišťují eh, dodržení toho principu národní delegace. Od předchozího eh, slyšení jsme měli studii, která také jasně ukázala, jak je nutné, aby ANEK zastupoval spotřebitele z většiny členských států. Já nechci nějak ignorovat ENSI, ale přesto, že jeho normy do jisté míry zjednodušují život spotřebitelů. Je to hlavně cen a cenlek, které zajišťují zájmy spotřebitelů. V tom návrhu je spousta dobrých věcí, ale dost dobře nechápeme eh, ty výzvy k účasti na eh, systému vyvíjení norem, protože jejich používání je dobrovolné. Eh, všichni účastníci se rozhodují sami, zda se procesu chtějí účastnit podle svých vlastních priorit. A pokud si instituce myslí, že mají zajistit účast na vytvoření dané normy, tak eh, musí eh, také vytvořit pro toto možnosti a financovat je. A proto nesouhlasíme s tím, že ESO by měly být eh, posuzovány podle projevu zájmu o dané normy. Ostatně zastoupení bez vlivu je k ničemu. Tyto organizace jsou ve skutečnosti eh, pouhými pozorovateli v technických organizacích, jako je CEN a CENELEK. Nařízení nic neříká o skutečném členství v těchto skupinách, což navrhoval parlament eh, ve svém usnesení z října 2010. Myslíme si, že by bylo pro evropské organizace norem mnohem lepší, kdyby byly hodnoceny podle skutečného členství. Proč je potřeba skutečné členství? No, mm, představte si eh, ten klasický příklad návrhu normy pro motocykly. Malé motocykly, mini motocykly nejsou hračky, mohou být dosti nebezpečné, mohou zabíjet, už došlo k úmrtím. Já vám tady nemohu uvést eh, jasná čísla, protože nemáme žádnou evropskou databázi ale víme, že došlo alespoň k sedmi úmrtím mezi lety 2004 a 2006 ve Velké Británii. A když se podíváte na internetu, vidíte, že došlo k mnoha dalším po celém světě a téměř všechna se týkaly dětí. Takže vzhledem k riziku, jaké představují tyto mini motocykly a jak se jich v posledních deseti letech objevuje stále více, komise navrhuje vytvořit eh, nějakou normu. No to je sice dobré, ale teď, když by ta norma měla být eh, schválena, tak tam nejsou vůbec žádné požadavky eh, nebo omezení věku ani rychlosti, přestože toto jasně doporučoval Anek. Kdyby to bývala doporučila národní delegace, tak by se o normě nemohlo hlasovat, aniž by tam toto bylo zapracováno. Takže jediné, k čemu to pomohlo, je, že se tam varovalo, že spousta těchto motorek nemá být používána dětmi pod 6 let. My v Aneku Víme, že parlament často nechce hlasovat eh, z důvodu toho, že některé členské státy vidí Eh, dané hlasování jakožto eh, centralizaci. A my dost dobře nechápáme, nechápeme, k čemu je eh, nějaké členství, když nemá daný člen hlasovací práva. Samozřejmě, že je třeba řešit věci na základě konsensu, ale takovéto případy je třeba nějak razantněji řešit. A na závěr bych chtěl říct, že si myslíme, že je skutečně třeba nějaké široké platformy pro všechny možné zúčastněné strany které by se účastnili také zástupci Evropského normalizačního systému a kde by se jednalo o normalizačním systému a regulačním přístupu k tomuto systému. A to je, myslím, zatím všechno. Děkuji. Já vám děkuji, to bylo velmi dobře eh, přednesené stanovisko a velmi důležité. Děkuji, že jste nám ho tady přednesl. A teď Ralf Lotes který je generálním tajemníkem eh, Evropské environmentální občanské organizace pro normalizaci ECOS a který je také velmi důležitým účastníkem standardního procesu. Máte slovo na 6 minut. Děkuji. Chtěl bych také poděkovat paní Komi za pozvání na toto zasedání. Vážení europoslanci, dámy a pánové, já, se budu, eh, já bych se chtěla zmínit o stanoviscích ECOSu, což je organizace, která zastupuje ekologické zájmy v procesu eh, normalizace. Máme 25 členů na úrovni členských států i Evropy. Byli jsme založeni v roce 2001 proto, abychom zastupovali ekologické zájmy. Cílem je přispět eh, expertízou do tohoto mm, procesu a dosáhnout nakonec koncenzu. My splňujeme požadavky přílohy 3 eh, návrhu komise a požádal bych vás, abyste se podívali na naše internetové stránky, pokud máte zájem o další podrobnosti. Na internetové stránce MK naleznete také naše poziční, eh, naš poziční dokument a proto můžeme přeskočit další slide. Nyní my podporujeme návrh komise a domníváme se, že ústředním článkem je tam článek 5, protože ten zakotvuje právo na vhodné zastoupení v postupech při vytváření evropských norem. Myslíme si, že bychom, měli, že bychom mohli jednat o tom, zda by tamto adiktivum mělo být vhodné, vyvážené nebo nějaké jiné adiktivum, ale stejně je to sekundární v porovnání s tím samotným principem, který je zásadní. Ať už použijeme jakékoliv adiktivum, myslíme si, že Potřebujeme vytvořit definici toho, co je vhodný nebo vyvážený, protože jinak bude obtížné implementovat eh, a splnit tuto zásadu. Proč potřebujeme, aby organizace v příloze 3 byly vhodným způsobem zastoupeny? Pro nás je nejdůležitější to, že zásada národní delegace, což je ústřední zásada, v normalizaci nefunguje pro tyto skupiny zúčastněných stran. Abych uvedl příklad, Nevládní organizace eh, ekologického typu byly systematicky zastoupeny pouze v jednom členském státě za posledních 15-20 let, a to je Německo. Díky úspěšným projektům ECOSu, tomu tak bude i ve Spojeném království, tam také budou zastoupeny. A um, k tomuto, tento problém je způsoben různými důvody. Například pokud je o členy cenu a ceny eh, Tam ta situace není ideální, není vyvážená. Z toho důvodu si myslíme, že by měla být provedena náprava na úrovni EU. Abych vysvětlil členům, co vlastně znamená zásada národní delegace. Znamená to, že na národní úrovni Všichni, všechny zúčastněné strany se mohou zúčastnit daného tématu, mohou se sejít, eh, být vyslyšeny a tyto národní výbory potom na evropské úrovni na ce, v cenu a ceneleku také přispějí nebo představí um, tam ten názor, ke kterému přispěly všechny zúčastněné strany v dané zemi. A pokud um, toto existuje pouze v jedné nebo dvou zemích, rozhodně nemůžeme říci, že ty zájmy tam byly vyjádřeny, byly tam vyjádřeny zájmy všech zúčastněných stran. Nyní jaký je obsah eh, vhodného zastoupení. Jak to chápeme my? Za prvé, myslíme si, že by neměly existovat překážky k účasti, tak jak tomu je. V některých případech například eh, někdy se vyžadují, vyžaduje poplatek za účast eh, při komentářích nějaké normy na evropské i národní úrovni. Za druhé, efektivní členství, tak jak to zmiňoval kolega Steven Russell, to je rozhodně důležité. A samozřejmě je také velmi důležité přejít od zastoupení ke skutečnému vlivu. Protože důležité je, abyste měli nějaký vliv, abyste v daném procesu po sobě zanechali nějaké stopy a zajistili, že i váš názor byl vzat v úvahu. Důležité je, aby zástupci měli rovnou váhu, aby všichni měli stejnou váhu, což není vždy ten případ. A nyní konkrétně k ekologickým aspektům. Existuje několik různých e, nástrojů k tomu, jak to zapracovat do Eh, procesu normalizace. Životní prostředí zatím ještě nebylo plně začleněno do oblasti vývoje norem. Některé nástroje vyvinul cen a my si myslíme, že je můžeme považovat za příklady osvědčených postupů. Ty by měly být také implementovány a používány v jiných normalizačních orgánech. A nyní k fázím zastoupení. Domníváme se, že článek 5 eh, popisuje příslušné fáze velmi dobře měli bychom k tomu, měli bychom k ním přispívat, nicméně chybí tam jedna fáze. Myslím si, že tam chybí ta fáze hlasování. To znamená, že aby se norma dostala z jedné fáze do další, včetně konečného rozhodování o normě, je nutné toto zohlednit. Například posouzení dopise komise nezmiňuje eh, to, že by bylo problematické, aby organizace příloze 3 měly právo hlasovat, Problém je v tom, jak to provést. My si myslíme, že ale neexistují důvody, proč bychom to neměli zkusit. Myslíme, že by ale měly existovat určitá omezení pro eh, příjemce takovýchto práv. Měly by souviset s obsahem, to znamená, že pouze účastník, který se aktivně účastnil vývoje normy, by měl mít právo nakonec o této normě hlasovat. A dále, pokud je o čas, pokud eh, skupina zúčastněných stran systematicky nepřispívala k technické práci na národní úrovni, tedy alespoň do dvou třetin eh, normalizačních orgánů, v takovém případě by neměla mít eh, hlasovací právo. A nakonec ECOS vítá článek 12 nařízení a přílohu 3, která obsahuje organizace, tak jak to doporučil Express, panel Express a Evropský parlament. Pokud je o rychlost urychlit proces, myslíme si, že ECOS eh, už vyvinul vel, velké úsilí v minulosti. Musíme se také zaměřit na interní postupy Evropské komise, což by také mohlo být urychleno, a nakonec ještě ke sdělení komise. Pokud je o rozšíření normalizace na jiné oblasti politiky, například eh, společenské výzvy, klimatické výzvy a tak dále, tam bychom vždy měli rozhodovat případ od případu. Dále domníváme se, že je důležité zapracovat do tohoto procesu ekologická, ekologické aspekty a nakonec vítáme vědeckou podporu společného výzkumného centra. Děkuji. Děkuji vám. Ano, toto byly jasná doporučení. A nyní Vítám pana Stefana Boje, který také navštěvuje náš výbor velmi často. Bude mluvit jménem Evropského odborového institutu. Zabývá se normalizací. My vás tedy vítáme na dnešním zasedání a rádi si vyslechneme názory Evropského odborového institutu. Máte slovo na 6 minut. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní zpravodajce komise za její pozvání. blahopřejeme komisi k výbornému návrhu. Ten návrh se objevil po spoustě technické a politické práce, které se účastnili tisíce odborníků po celé Evropě. A všechna tato práce ukázalo, že je třeba neustále zlepšovat přípravu norem. Ovšem, my se snažíme zlepšit ten návrh komise aby ta otevřená smyčka se změnila v uzavřenou smyčku, abychom zajistili lepší propojení mezi těmi, kdo vytváří normy a těmi, kdo je používají. Naše práce vychází eh, z 15 let práce. Odbory začaly pracovat na normalizaci a měly přitom dva cíle. Jednak zlepšit dopad na pracovníky a také přispět eh, k tomu, abychom našli nějaká řešení pro naše problémy. Já bych vám chtěl říci, že z našich zkušeností vyplývá, že se to nijak neliší od práce veřejných úřadů. Pane předsedo, všichni se shodneme na tom, že být proti normám to eh, rozhodně nijak efektivně nevyřeší nedostatky norem. Tohle je příklad eh, složitosti celého procesu. Tam dole vidíte, že od bodu A do bodu B, to znamená vyřešení problému s nějakou normou, může trvat až tři roky. Takže to rozhodně není dobrý způsob. Ovšem, problém není to, že ty formální protesty proti normám jsou příliš složité, ale jde o to, že toto musíme brát jako eh, nutnou bezpečnostní síť, ale pro spoustu norem, které jsou vytvářeny mimo ten nový přístup, žádná takováto bezpečnostní síť vůbec nefunguje. Když se podíváte na akční plán komise, tak uvidíte, že jen málo politických oblastí je podporováno tím novým přístupem. A tento seznam vám ukazuje, že normalizace má velmi důležitý dopad nejen na podniky, ale také na lidi, na veřejné spotřebitele a na životní prostředí. Takže u těch oblastí, kde neexistuje ten postup eh, formální stížnosti, bude třeba vytvořit nějaký mechanismus, aby veřejné úřady a všichni zasažení eh, mohli vznést eh, námitku proti dané normě. A tím se dostávám ke, správně, ke zprávě IMCO z roku 2010. Když si tuhle zprávu přečtete, tak uvidíte, že si lze snadno představit eh, schrnutí toho obsahu následujícím způsobem. Potom to třeba přečtete poslyšení, ale chci jen říci, že když ta doporučení IMCO aplikujete na současný systém, tak se dostanete k takovému to systému. To je taková schematizace některých eh, doporučení IMCO. a uvidíte, jak důležitá je taková platforma mnoha zúčastněných stran. Pane předsedo, já chci zdůraznit, že tato vizualizace vyplývá čistě z těch doporučení IMCO, aniž bychom tam cokoliv změnili. Můžete změnit barvy, ale zůstane to stejné. A vzhledem k tomu, že je to pouze vizualizace, tak já bych chtěl požádat vážené členy a také zpravodaje, aby toto brali jako takový základ. Tohle e, jsou vybraná doporučení. Podívejte se na číslo 4, pane předsedo. My teď snižujeme všude v Evropě rozpočet. I rozpočet na dozor nad trhem. A důsledkem toho je, že úřady e, se nemohou účastnit veškeré práce na normalizaci, takže je tam potom problém financování podpory veřejných úřadů a tím pádem slabší zúčastněné strany, které se nemohou tolik účastnit normalizačního procesu. A myslím, že další detaily si přečtete v těch eh, doporučeních. Děkuji. Já vám také velmi děkuji, velice nás těší, že jste odkazoval také na zprávu pana Kožušníka a na další naše doporučení, takže rozhodně se na to ještě podíváme. Myslím, že to jasně ukazuje, jak důležité bylo odvést nějakou tu přípravnou práci. A teď další skupina nebo organizace, která se v posledních letech účastnila naší práce, je to Normapme. Všichni znáte. Oni se vyvíjí hlavně jaksi z pohledu eh, středních a malých podniků, vychází hlavně z tohoto pohledu. A máme tady Klause Jungdena Tilmana. 6 minut. Pane předsedu, děkuji že jste nás pozval. My s Normandne jezdíme často tady do Bruselu. A chtěla bych vám něco vysvětlit eh, o naší organizaci. Byla založena v roce 96. Tehdy nás založila Evropská komise a naše hlavní asociace, které byly toho názoru, že středně malé podniky by se měly účastnit normalizačního procesu, co je malé to je hezké, já doufám. Já tady malý nejsem, ale doufám, že souhlasíte s tím, že co je malé, to je hezké. My pracujeme pro evropské řemeslníky a středně a malé podniky. 98% firem na evropském trhu jsou střední nebo malé podniky. A společně eh, s evropskými organizacemi, které vytváří normy tady v Bruselu, ale také v Sofii Antipolisu. A to je pro mě velmi důležité s dalšími evropskými organizacemi zastupujícími průmysl. Každý den pracujeme na eh, jaksi osvětě a aktivní účasti středních a malých podniků na evropském normalizačním procesu. My vítáme eh, tento balíček a vítáme eh, sdělení, eh, které bylo vydáno 1. června. My jsme velmi početná rodina a je tedy velmi nesnadné rozhodovat. Až 25. října jsme finalizovali náš rozhodovací proces. Objevilo se to na našich webových stránkách a rozeslali jsme to také dalším kolegům, takže eh, rádi vám o něm poskytneme informace, pokud si tak budete přát. A v tom standardizačním nebo normalizačním balíčku eh, se oficiálně uznává, že střední a malé podniky eh, musí se více účastnit evropského procesu vytváření norem. Mě bych vám chtěl ukázat jak na tom jsme. Nepracujeme na národní úrovni, ale na úrovni evropské. A já jsem velice rád, že tady máme Roba Stýla, protože my chceme hledět do budoucnosti a to je, pane předsedo, důležité. Mezinárodní normy jsou stále důležitější i pro střední a malé podniky. Princip národní delegace o kterém se mluvilo už několik let, je pilířem celého systému. Ať už je to dobře nebo špatně, ale systém tak funguje. Pro střední a malé podniky je ten systém dobrý. Já jsem Němec a ostatní tady eh, zmiňovali ten německý německý příklad a já bych zmínil Nizozemský příklad, myslím, že eh, AENOR a další jsou velmi dobrými příklady eh, evropského vytváření norem. Takže účast eh, středních a malých podniků na evropské i národní úrovni je velmi důležitá. Ovšem neexistuje skutečná účast bez hlasovacích práv. Hlasovací práva umožní důležitou účast drobných podnikatelů a řemeslníků, středních a malých podniků a proto žádáme o hlasovací práva pro všechny tyto subjekty. Středně malé podniky rychle reagují na ekonomické změny na trhu. Takže pro nás není rychlost až tak důležitá, důležitá je kvalita. Prosím, uvědomte si, že kvalita je to nejdůležitější. V ICT, v informačních a komunikačních technologiích, je samozřejmě důležitá, ale kvalita je naprosto zásadní. Tady jsou eh, ty evropské asociace, asociace, které spadají pod nás, eh, V mnoha zemích probíhá teď velká diskuze, zda skutečně potřebujeme v každém sektoru služeb normy, diskuze, která ještě nebyla ukončena. Takže se podívejte, prosím, na naše stanovisko, tam uvidíte, že ta diskuze je dosti nesnadná. Takže tohle je takový krátký příklad. My se snažíme přiblížit NSO Není to vždycky snadné, tady máte eh, čísla za rok 2010 a 2011. A ještě bych chtěla zdůraznit další věc. Eh, samozřejmě, že to, aby normy byly relevantní pro trh, je zcela zásadní, má ekonomika dobře fungovat. Střední a malé podniky se snaží uspět. Prosím, dámy a pánové, pomožte jim v jejich práci. Děkuji. Thank you very much indeed. Děkuji vám. Nyní Mám ještě dva řečníky, předtím než ukončíme tento blok. Ti se budou také zaměřovat na malé a střední podniky. Nejprve Jean-Marc Le Parco, který je zástupcem francouzské vlády a který už se účastnil předchozích slyšení. Pohovoří o tom, eh, co se v této souvislosti vykonává ve Francii a my vás tedy vítáme na dnešním zasedání. Jsme rádi, že přispějete do diskuze na základě vaší, vaší zkušenosti a předávám vám slovo na 6 minut. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že my všichni společně máme vůči malým a středním podnikům odpovědnost. Na rozdíl od velkých skupin, velkých podniků, malé a střední podniky nemají oddělení, které by se zaměřovaly na normalizaci. Takže naší úlohou je opravdu vést je za ruku a vysvětlit jim, že normalizace je důležitá, že se týká jejich práce. Já budu postupovat následovně. Zmíním se o tom, co probíhá ve Francii, jak podporujeme malé a střední podniky, aby se účastnili normalizace a nakonec z toho vyvodím určité závěry a zmíním doporučení, které by mohla platit na evropské úrovni. Nejprve tři opatření, které jsme přijali ve Francii. První opatření bylo přijato před dvěma lety, respektive před dvěma lety jsme přehodnotili naši legislativu, která se týká normalizace, tedy stejný postup, který probíhá na evropské úrovni a zrušili jsme vstupní poplatky pro malé střední podniky, aby se účastnili postupu normalizace. Předtím se muselo platit a nyní říkáme malým a středním podnikům, je to zdarma. Samozřejmě může se říci, že ty poplatky nebyly vysoké, ale důležitý je ten psychologický dopad, který to měl na malé střední podniky. My jim teď prostě říkáme, jste vítáni v tomto procesu. Takže toto mm, zrušení překážek, které existovalo, mělo pozitivní dopad. Nyní se účastní prací normalizace o 25 malých a středních podniků více. Za druhé, zaměřili jsme se na hlavní výdaje náklady pro malé střední podniky, tedy čas investovaný do procesu normalizace. Samozřejmě, když se musíte účastnit eh, takovýchto, takovéto činnosti, znamená to, že máte výdaje například s cestováním, a také pro malé střední podniky také to, že daná osoba není přítomná na místě, nepracuje a jde tedy o e, ušlý zisk. My nyní financujeme 50 eh, ušlého zisku a také poplatků na cestování. To jsme tedy vytvořili pro malé střední podniky a máme jednu významnou podmínku. Podmínka je, že malé střední podniky se musí spojit proto, aby využívali takovéto podpory. Jeden malý podnik toho využít nemůže, protože my nechceme plítvat energiemi. Samozřejmě všechny malé podniky se nemohou tohoto procesu účastnit, jinak by docházelo k plítvání. Takže my chceme tyto podniky podporovat v tom, aby se spojili a aby vysílali společný signál za všechny. Eh, dostali se k nám určité reakce, některé podniky říkali, my bychom chtěli využívat vaší podpory a malé podniky byly zklamány. Říkali, najděte nám jiné podniky, které se s námi spojí a se kterými budeme moci pracovat. Nakonec jim ale podařilo eh, nalézt další podniky a Nakonec nám poděkovali, protože říkali, my jsme se sešli s jinými malými podniky, podařilo se nám s nimi diskutovat, vytvořit společné stanovisko a vždycky, když je nás víc, máme silnější hlas. Vy mi můžete říci, to uh, mohou zajišťovat profesní federace. Ano, je to pravda. Takovéto profesní organizace sice hrají určitou úlohu, ale důležité je zde to, abychom zapojili ty samotné malé podniky. Nesmíme dělat něco za ně. Profesní uh, eh, združení spíše zastupují malé a střední podniky, ale my chceme, aby se podniky účastnili přímo, přímo těchto prací. Pouze tak budeme moci pokročit ku předu. To bylo tedy druhé opatření a třetí opatření. V rámci našeho normalizačního orgánu jsme vytvořili zvláštní výbor, který je zaměřen konkrétně na malé střední podniky a na řemesla. Jde o výbor, který funguje velice dobře, schází se pravidelně a jeho cílem je zaměřit se na všechny návrhy norem, které se k ním dostanou a vyberou z nich ty normy, které by mohly zvláště zajímat malé a střední podniky. Cílem je to, aby malým a středním podnikům říkali, tady je téma, které by vás mohlo zajímat, můžete na něm pracovat. Tato práce je velmi důležitá, protože malé podniky samozřejmě nemohou sledovat vše, co se děje. Takže toto je takový první filtr, který k ním přidá pouze to důležité. Už z tohoto můžeme na evropské úrovni vyvodit určitá doporučení. Za prvé je velmi důležité podporovat členské státy v tom, aby vytvářely mechanismy pobídek pro malé a střední podniky. Je to něco, co vy, Evropský parlament, eh, již děláte ve svých eh, usneseních. Je to něco, k čemu nás vybí, vybízí také komise, za to jim děkuji, je to důležité. Během jednání, které jsme měli s komisí a členskými státy, nás komise vyzývala k tomu, abychom e, zajistili nějaké konkrétní opatření pro malé a střední podniky. je to velmi důležité i pro ty, kteří zatím nic neudělali, protože je to může vést právě k tomu, aby začali jednat. My si jich nyní ptáme, co děláte, vysvětlete nám to a oni na základě toho začnou jednat. Takže tímto směrem musíme postupovat. Za druhé, mohli bychom se zaměřit na možnost toho, že by komise eh, vytvořila mechanismus financování nákladů účastí malých a středních podniků na tomto procesu. My ve Francii jsme mm, takto postupovali. Předpokládáme, že takovéto financování komise by bylo spíše, spíše spolufinancování, účastnili by se toho i členské státy a financovalo by se tím účast malých a středních podniků na, této, na tomto konkrétním procesu. Myslím si, že by to pomohlo eh, malým a středním podnikům. A za třetí, to je velmi důležitý aspekt, musíme i nadále pomáhat malým a středním podnikům, aby identifikovali to, co je pro ně užitečné. Žádný malý podnik nebude hrát, eh, respektive my musíme hrát úlohu pro malé střední podniky, která spočívá v tom, že řekneme těmto podnikům, co je pro ně důležité. Pouze vybereme něco, co se jich týká a my jim říkáme pozor, tady je něco, na čem byste mohli pracovat. A další otázka, kterou zmiňovali i mý předřečníci, to hlasovací právo já nepovažuji za dobré řešení. Proč je tomu tak? Mám totiž obavu, která s tím souvisí. Já se obávím, obávám, že když zavedeme takovéto hlasovací právo, povede to ke ztrátě odpovědnosti malých a středních podniků. Oni si poté budou říkat, že nestojí za to účastnit se takovýchto pracovních skupin, protože nakonec se stejně bude hlasovat na evropské úrovni a e, náš hlas tedy nebude zohlednět. Ale my bychom chtěli, aby, to bylo, aby tomu bylo přesně naopak. My chceme, aby se podniky účastnili těchto skupin, aby tam pracovali a byli vyslyšeny. My nechceme za ně něco dělat, my chceme, aby se toho účastnili oni, oni sami. Takže pokud bych měl vyslat nějaký významný signál, je to, že my musíme hrát úlohu takového filtru a díky tomu budeme mnohem silnější. Když budeme mít uh, malé a střední podniky zastoupeny ze všech 25, 27 členských států, které budou přímo pracovat na dané problematice, znamená to, že budeme mnohem silnější. To je tedy z mé strany vše. Je to vše, co jsem k tomu chtěl říct. ještě jednou opakuji, že my máme opravdu velkou odpovědnost za malé a střední podniky. Pouze tak můžeme vytvořit konkurenceschopnou Evropu. Děkuji vám. Děkuji vám za opravdu velice komplexní a opravdu hloubkovou představu o tom, jakou roli mají podle vaší zkušenosti malé a střední podniky. Myslím si, že sdílení správných praxí mezi členskými státy je opravdu velice správný přístup a je dobré se dívat eh, také na malé a střední podniky z té národní eh, perspektivy. Určitě eh, tu vystane celá řada otázek. Máme tu poslední um, projev, který přednese pan Frank Thorsten za Korokord a určitě to bude velice zajímavé. A vím, že eh, vy eh, a vaše firma jste přímo zapojeni tady do tohoto procesu a doufám, že tedy také pohovoříte o těch eh, praxích, praxích což si velice rádi vyslechneme. Máte 6 minut. Habe hier als Norma und jako Leiter einer KMU hier. Mě těší, že jsem sem byl pozván, abych zastupoval střední a malé podniky a jen velmi stručně tedy o našem podniku. Máme zhruba 45 kolegů, kteří pracují v Berlíně, v České republice. Máme obrovský obrat 10,5 milionů euro, takže si myslím, že se opravdu nacházíme v této kategorii. Eh, vyrábíme různé prolézačky, jistě to znáte, nebo vaše děti, nebo vaše vnoučata. Co se týče normalizace, to je oblast, kde jsme velice aktivní. Pro nás je klíčová norma EN 1176 eh, pro zařízení na dětských hřištích. Je to významná norma, kterou máme od roku 1998. Poskytla nám celou řadu možností a ušetřila práci od té chvíle, kdy byla harmonizována. Jsem zastoupen v normalizačním výboru pro zařízení na hřištích a potom jsem delegován do pracovní skupiny pro prolézačky a pracovní skupina Play for All. Když se podíváme na malé a střední podniky, tak zde eh, musím téměř ve všech bodech podpořit mého předřečníka. Každý malý a střední podnik si dobře eh, eh, rozmyslí, zda se k nějaké normě připojí, zda to pro ně bude znamenat nějakou výhodu, protože jinak tak neučiní. Jeden z problémů je, že mnozí nevědí, že existuje možnost eh, se do normalizačního procesu zapojit a potom je zde také otázka personálních zdrojů. Je to normalizační činnost, je vždy činnost nejvyššího managementu, jsou to lidé, kteří jsou intenzivně zapojeni do podniku a musí zde prosazovat svoji technickou kompetenci. Na vnitrostátní úrovni to funguje velice dobře, protože zasedání většinou trvají jeden den a na evropské úrovni jsou to většinou dva dny a když se potom započítá i příjezd a odjezd a být tři dny mimo svoji kancelář při tempu, jakým se věci vyvíjejí v podniku, to pak znamená velký problém. Náklady jsou přehledné, u nás to znamená asi tak 5000 euro ročně, na vnitrostátní úrovni znamená to tedy cestovné, účast i na schůzích, takže to je takové docela přehledné na té vnitrostátní úrovni. Na té evropské úrovni se to pak prodraží, protože eh, jsou tam dražší eh, cestovní náklady, takže ten výsledek je asi 4 až 5 krát vyšší ta výsledná částka. Pro malé a střední podniky je podle mého názoru smysluplné se zapojit do normalizačního procesu, protože si obohatí vlastní znalosti o normalizaci, e, zavčas se dozvědí, jaké nastávají změny a také je zde přímý kontakt e, k zákazníkům a kontrolorům a auditorům, kteří chodí přímo na dané hřiště. Samozřejmě je také velice motivující, když zjistíte, že máte také vliv na to, jak bude norma utvářena a nesedíte tam jenom tak jako nějaký zástupce nějaké skupiny. Bohužel většina malých a středních podniků ještě nepochopila, že normalizace je takový strategický prvek. Náklady na změnu výrobku mohou být velice vysoké a proto není vždy výhodné, kdyby, když se normy mění příliš rychle. Například eh, poslední revize naší eh, normy přivezla k sebou náklady na 50 tisíc eur, protože musíte obnovit eh, různé auditní certifikáty a podobně. Dal, riziko, když nezapojení malých a středních podniků, ale znamená, že se na trhu některé výrobky neobjeví, anebo že vzniknou technicky natolik komplikované normy, které v budoucnu eh, budou bránit inovacím, které jsou důležité, jsou důležité zvláště pro malé a střední podniky. Abych to tedy schrnul. Zastoupení malých a středních podniků musí být posíleno zvláště na té vnitrostátní úrovni, protože tam nejsou problémy jazykové komunikace, Eh, normalizační zasedání eh, na evropské úrovně, probíhají v angličtině, není tam zastoupena taková dobrá tlumočnická služba, jako máme zde dnes. Je zde také otázka nákladů a eh, nákladů při zapojení malých a středních podniků do normalizace. Když hovoříme o evropské normalizaci, měly by zde být formy finanční pomoci, anebo to, aby se lidé združovali do určitých skupin, které by se účastnili, protože nemá, eh, protože u té normalizace jde vždy o technické znalosti a je důležité, aby tam zástupce malých a středních podniků byl. Při každém normalizačním procesu by měly být malé a střední podniky chráněné před tím, aby norma nakonec byla formulována tak, že ji nebudou moci malé a střední podniky plnit, že například e, postupy kontroly budou natolik nákladné a náročné, že je budou moci provádět pouze ty velké podniky. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za to, že jste pohovořil o těch zkušenostech z praxe a douf, také jste opravdu řádně využil řečnické doby. Říkáte, že standardizace také eh, zabírá čas těm vyšším úředníkům eh, v podnicích a my vám děkujeme za vaše zkušenosti a myslím si, že se můžeme zhodnout. Podobně jako o tom řekl pan eh, Leparko, jak je významná standardizace na nejvyšší úrovni. Nyní máme určitou dobu pro otázky a odpovědi ze strany účastníků. Nejsem si úplně jistý, zda všichni budou mít příležitost zodpovědět. Nicméně, pokud nasměřujete opravdu konkrétní otázky na konkrétní konkrétní osoby, tak to bude určitě dobrý způsob. Máme tu následující řečník. Uh, Mrs. Uh, Mr. Schwab, everybody. Um, Myslím, že vy všichni rádi položíte nějakou otázku, samozřejmě i paní zpravodajka a v první řadě pan Trentafilidis. A čím stručnější budou otázky, tím více odpovědí si vyslechneme. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem řečníkům za výtečné prezentace. Já jsem si je vyslechl a také jsem si prošel návrh eh, nařízení o standardizace a navržené pozměňovací návrhy ze strany eh, evropských standardizačních organizací SEN a SELEC a zaznamenávám tu určité konflikty eh, mezi ehm, přístupy různých organizací a evropských institucí. Standardizace v Evropě by měla být transparentní, koherentní a zejména v podstatě je to aktivita, která si vyžaduje konsenzus mezi těmi hlavními aktéry, tedy spotřebiteli, zástupci odvětví eh, různými zájmo- zainteresovanými skupinami a samozřejmě také environmentalisty. Eh, apelujeme na to, aby to existovala správná spolupráce mezi eh, příslušnými organizacemi a těmito hlavními aktéry, aby se opravdu řádně podpořila úroveň standardizace na evropské úrovni, abychom Eh, opravdu pomohli evropským spotřebitelům v konkurenceschopné Evropě. Tak to by měl vypadat i výsledek tohoto navrženého nařízení. Děkuji. Děkuji. Ne, nevím, na koho je přesně, nasměr, přesně nasměřována tato vaše otázka. Není pan Kreuzmann, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych měl jednu otázku. Právě se hovořilo o tom, že to časové rozpětí při změně norem by nemělo být příliš krátké, protože to potom vede k dalším nákladům, zvláště v oblasti malých a středních podniků. Ale na druhou stranu technický rozvoj neustále kráčí ku předu. E, proto by mě zajímalo, zda zde existují e, nějaká čísla, protože když změna norem přináší výhody, tak je smysluplné kráčet ku předu, ale na druhou stranu také chápu, že pro malé a střední podniky tak vznikají nové náklady, takže by mě zajímalo, zda e, ze zkušenosti už existují nějaká čísla z praxe, protože my diskutujeme také o lhutách pro změny norem. Schneller, als ich gedacht habe. Děkuji. Děkuji všem za tuto velice zajímavou rozpravu a dovolte mi zareagovat na jednu bo- věc. My vždy hovoříme o rychlosti, o tempu. A bylo zajímavé, co zde říkal zástupce organizace CESET, Ono totiž velmi výrazně záleží, jaký mandát komise poskytne, jaké lhuty stanoví a jak rychle ten mandát udělí. Uvedu vám konkrétní příklad. Směrnice o hračkách, tam jsme si přáli, aby byly ustanoveny prahové hodnoty pro hluk. A nyní jsem se dozvěděla, že komise dala čtyři eh, roky na to, aby tyto, lhuty, aby eh, tyto no, eh, hodnoty byly vyvinuty a my jako parlament kritizujeme, že to je příliš eh, pomalé, ale teď vidím, že je to dané to lhutou, kterou stanoví komise. A dovolte mi říct si další věc. Ono to vždy zní pěkně, že jsou na vnitrostátní na úrovni všichni zapojeni, ale dnes jsme se dozvěděli, že z části eh, neexistují uspokojivé informace o zapojení například malých a středních podniků na vnitrostátní úrovni a přitom by se to dalo evidovat nejsnadněji. A není to jenom otázka malých a středních podniků, říkám to na adresu francouzské vlády, ale ono jde i o další aktéry. A já opravdu zde momentálně nevidím možnost, jak zajistit uspokojící participaci. Proto jsem toho názoru, že by se parlament touto problematikou měl zabývat a explicitně děkuji za návrhy týkající se aktérů, protože to je směr, kterým bychom se měli vydat při našich návrzích. Děkuji zřejmě si vyslechneme většinu otázek a poté si vyslechneme odpovědi. Takže v prvním kolečku to bude několik otázek. Doufám, že potom bude ko- příležitost ještě pro další. A nyní paní Gebhardt. Takže Děkuji vám, pane předsedo. Zdá se, že je to téma, které velice zajímá německé poslankyně a poslance. Otázka norem a standardů je skutečně klíčová. Já bych zde možná se na něco zeptala zástupce francouzské vlády. Mně se to vlastně docela líbilo, o čem hovořil, až na ten poslední bod. Tvrdit, že když Eh, lidé mohou spolu rozhodovat, že o to už pak nemají zájem tak činit, to si myslím je příliš zkratkovitě formulováno. Z mojí zkušenosti vyplývá, že naši podnikatelé přece jenom docela zodpovědněji zacházejí se svými podniky, než jak jste to formuloval vy. Takže byste měl zvážit tuto formulaci, ta mi přišla poněkud podivná. Ale chtěla jsem se zeptat na něco jiného. Je to otázka, kterou už se zabývám dlouhou dobu a stále na ní nemohu nalézt definitivní odpověď. V oblasti norem a standardů často hovoříme o výrobcích a to je samozřejmě správné. Byly zde příklady baterií, nabíječek a podobně. A zde je jistě smysluplné, když existují normy, to pomůže podnikům, spotřebitelům, snižuje to náklady, i náklady u spotřebitelů, takže je to důležitá věc. A je to také důležité z hlediska bezpečnosti. Nicméně čím dál, tím intenzivněji se hovoří o tom, že by se měly e, normovat i služby. A za to stavím velký otazník, protože si nedovedu představit, jakým způsobem je možné standardizovat služby, protože služby jsou služby lidí, lidem, jsou to služby občanům, spotřebitelům, podnikatelé, kteří využívají služeb, mají také individuální očekávání eh, vztahující se na službu, která jim bude poskytnuta. A proto si kladu otázku, otázku v této souvislosti. Zda by ti, kdo jsou podporu standardizace služeb, by mi mohli možná přidat ještě nějaké argumenty pro, protože zatím se k tomu stavím skepticky, nevidím tam přílišnou přidanou hodnotu. Pan Garcia Diaz, eh, doufám, že se vrátí k těm šesti bodům ve své otázce. A nyní paní Šaldemosa. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem řečníkům za velice dobré příspěvky. Myslím si, že z mé strany tu zazní asi tři otázky. Pokusím se to říci stručně. Za prvé hovoříme o rychlosti celého procesu. Já souhlasím s tím, že samozřejmě bychom měli brát v potaz tu potřebu toho, abychom proces urychlili. Nicméně nezávisí to také na tom opravě, jakém druhu standardu hovoříme. Toto je má otázka, když hovoříme o ICT. Tady bychom to zřejmě měli zrychlit, protože vývoj je opravdu rychlý, ale třeba co se týče stavebních materiálů, nad tím bychom asi měli strávit více času. Druhá otázka. Opravdu bych si ráda vyslechla i další, aby se vyjádřili k té myšlence Stefana Boje, o té myšlence změnit přílohu 3, tak aby to také zahrnovalo pracovníky a také úřady, které dohlížejí nad trhem. Z mého pohledu je to opravdu dobrá myšlenka, ale chtěla bych vědět, jak na to nahlížejí ostatní řečníci. A za třetí také bych chtěla nadnést tu otázku, jak to vyjadřil Steven Russell z Aneku ohledně hlasovacího práva i pro ty ostatní zúčastněné strany. Jak na to nahlížíte? Je to určitá možnost? Já osobně si myslím, že je to rozumné rozumné, ale chtěla bych znát názor také ostatních a to je vše z mé strany. Děkuji. Good. Uh, thank you very much. A děkuji vám a nyní pan Šváb. Ja, Děkuji vám, pane předsedo. Příspěvky, které zde zazněly, byly skutečně velice zajímavé a podnětné. Dovolte mi, abych poděkoval eh, našim řečníkům i zpravodajce, která je zvolila. Už to zaznělo mnohé, takže stručně je třeba konstatovat, že standardizace a normalizace je proces, který byl dosud výrazně založen na dobrovolnosti aktérů v oblasti hospodářství a standardizace, normalizace se nestane legislativní záležitosti, takže pro ně musí platit také jiné principy než pro legislativu. Široké zapojení všech uživatelů standardů a norem je samozřejmě žádoucí, ale něco jiného je otázka legislativy a něco otázka normalizace a standardů. Tolik tedy k té otázce, nakolik eh, je třeba zapojit další aktéry, kteří například neručí za dané výrobky. Viděli jsme to například v oblasti ehm, nabíječek. Je tam potřebný určitý tlak na hospodářskou sféru, aby zde došlo k vývoji, ale otázka je, jak široké to zapojení aktérů skutečně má být a je žádoucí. Paní kolegyně Gebhardt už hovořila o otázce služeb. Já mám své pochyby o standardizaci služeb. Ale nejsou pouze služby osob osobě, protože e, jsou například také určité řemeslné služby a podobně a ty mohou splňovat určité základní principy. A pak zde zaznělo, že je důležité, extrémně důležité zapojit malé a střední podniky, protože těch se normy přímo dotýkají, dotýkají se jich e, intenzivněji než eh, spotřebitelů a zaměstnanců a proto je důležité zapojit malé a střední podniky. A když nejsou zapojeni na vnitrostátní úrovni, tak doufají, že to alespoň nějak dopadne na evropské ale já nevím, pane předsedo, koho se na to zeptat, ale chci se zeptat, co můžeme udělat pro to, abychom více aktivovali malé a střední podniky, aby také chtěli se zapojit do tohoto procesu, protože eh, zde došlo v minulých letech očividně k poklesu účasti. Děkuji. Myslím si, že tu máme některé experty za, SMI, eh, za malé střední podniky, které určitě přijmou tuto výzvu. A nyní poslední řečnice. Děkuji, pane předsedo. Já jsem opravdu velice ráda, eh, že tu máme takové zastoupení řečníků s tak eh, dobrými projevy a zejména zástupce francouzského ministerstva. Myslím, že oni tam jdou opravdu proti proudu. Eh, pohovořím velice stručně eh, v tomto mém příspěvku. Pocházím z Itálie, jak asi dovedete představit. Tam problém malých a středních problémů je podniků je opravdu velice citelný a opravdu i na národní úrovni ty eh, podniky nejsou dostatečně zastoupeny a jejich problémy nejsou brány příliš eh, vřetel. Ve Francii také nahlížím, že tam opravdu jsou velké rozdíly. Jak na to nahlížíte? Jak řešíte tuto situaci? Ve Francii e, je opravdu řádné zastoupení malých a středních podniků? Mají nějaká konsorcia, nějaké výbory, ty malé a střední podniky, nějaké neoficiální združení, e, ty eventuální skupiny, které tam můžete mít? se věnují určitým konkrétním podnikatelským aspektům, nebo čemu se věnují? Protože oni existují různé přístupy e, a závisí to odvětví od odvětví. A ještě bych chtěla říct si následující. My se snažíme pokročit směrem k inovaci, abychom získali větší míru financování. A já bych chtěla tedy poblahopřát k tomu úspěchu malých a středních podniků ve Francii, které opravdu dokázaly pokročit vpřed. Děkuji, ještě se k tomu vrátíme. Nyní pan, pan Santiago se k tomu určitě vyjádří, ale v první řadě k tomu urychlenému procesu padly to určité specifické otázky, také co se týče služeb. A pan, to se dotázal pan Garcia Díaz. Myslím si, že to bylo opravdu celá řada zajímavých otázek i na pana Torstena, takže si myslím, že vy k tomu můžete přispět. A pak to byly některé otázky, co se týče eh, vašeho názoru, toho návrhu, pane Boj, eh, ohledně toho hlasování, takže eh, Možná i paní Santiago by se k, tomu, eh, se k tomu vyjádřila. Nevím, jestli ještě někdo z vás by se chtěl zapojit eh, tady do této debaty, možná i pan Harris. Takže eh, možná, kdybyste byli tak laskaví a za minutu každý zodpověděl. Já tady spustím hodiny, to vám jistě pomůže. V první řadě paní Santiago. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla vám poděkovat tady za tuto rozpravu. Opravdu proces standardizace je proces, který revidujeme každých pět let. Máme technický výbor, který rozhoduje o tom, zda se provede přeskum nebo ne. Takže abychom pomohli malým a středním podnikům, aby si uvědomili o to, k čemu dochází, tak je důležité je zapojit do toho celoevropského procesu, ale také do práce národních technických výborů, protože opravdu je zapotřebí to rozhodnutí ještě předtím, než dojde k nějakému přeskumu standardu standardu. Také bych chtěla pohovořit o té rychlosti a k otázce ohledně mandátu. Ano, ono to trvá někdy příliš dlouho, než se dosáhne mandátu, ale je důležité také hovořit o, té, eh, o tom zapojení eh, více četných eh, zúčastněných stran v té platformě, to je opravdu důležité a uvědomit si ještě předtím, než tedy celý ten proces se spustí a pak tedy je možné vše zrychlit, to, to vypracování. A ještě bych ráda řekla následující. Ten proces, který používáme v Evropě, vzniká na základě potřeby, takže víme, že čím více eh, rozvíjí samozřejmě populace, tím je nezbytnější rozvíjet dále standardy. A ten návrh, který tu máte, my vlastně uplatňujeme proporční zastoupení vůči populaci eh, dané země. Následně eh, podle toho se zaměříme vlastně, jak budeme v celém procesu postupovat. A ještě jednu věc, já jsem v mé prezentaci zmínila vzdělání. Vzdělání a vzdělání. To je opravdu velice důležité a je to napojeno na celou tu řadu otázek, která tu zazněla co se týče povědomí, uvědomění se, zapojení, aktivní zapojení malých a středních podniků, toho, aby si uvědomili, jak bude celý systém pro ně přínosný a jak tedy řádně podnikatelsky investovat i do toho standardizačního procesu. A ještě o ta odpověď paní Komi. Standardizační orgány mají velkou roli, co se týče možného zapojení těch malých a středních podniků do tohoto procesu v Evropě. Děkuji. Děkuji a nyní pan Kobal. First... Děkuji, pane předsedo. Nejdřív té rychlosti. Samozřejmě, že nové technologie přichází a odchází. A Myslím si, že rychlé zavádění těchto nových technologií je dobré, abychom se zbavili špatných věcí, které byly používány v minulosti to je dobré pro trh. Takže paní Skaldemoze má pravdu, že říká, že je třeba se dívat na specifika každého sektoru. A potom k té reprezentaci, o tom tady bylo pár komentářů. Podívejte se, odpovídající zastoupení to také závisí na konkrétním druhu trhu a normy, o které mluvíte, protože eh, zúčastněné strany vychází z dané situace. Takže já rozhodně nejsem pro nějaká formální pravidla zastoupení, protože E, to nám k ničemu nepomůže. My potřebujeme, aby se opravdu naslouchalo zúčastněným stranám. A tady bych zopakoval to, co říkal pan Šváb. Jak užitečné je zvát k diskuzi lidi, kteří nemají skutečnou účast. Já neříkám, že takhle funguje u všech norem. Je třeba se přizpůsobit každé situaci. A tím se dostávám i k rozšíření tohoto návrhu určitá privilegia pro organizace v příloze 3 nebo rozšíření eh, seznamu těchto organizací. Business Europe toto rozhodně nepodporuje a myslíme si, že ten současný hlasovací systém by měl zůstat tak, jak stojí a neměl by být zatěžován dalšími hlasy na evropské úrovni. A potom potřebujeme agendu, která bude vycházet z potřeb trhu tím souhlasím. A řekl bych, nejdřív se zamýšleme nad tím, zda to, co fungovalo u výrobků na vnitřním trhu, můžeme použít rovnou pro služby, protože to nemusí nutně fungovat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Důležitý bod k těm normám. Cílem není omezit konkurenci. My chceme naopak posílit hospodářskou soutěž, aby se na trh mohly dostat eh, nové výrobky, aby mohly být rozvíjeny. A to je taková základní věc, základní prvek, na který bychom měli neustále myslet, když tady pojednáváme ty normy. A za druhé, musíme rozlišovat mezi regulovanými sektory a sektory, kde probíhá volná soutěž, protože v těch regulovaných je situace jiná. Jde tady hlavně o normy, které se týkají měření. Je třeba měřit, eh, abychom si byli jistí, že výrobky skutečně spadají do eh, limitů daných normou, abychom si byli jistí, že ten výrobek je skutečně bezpečný. Takže tyto normy eh, ty se vyvíjí zcela hladce. Čas od času si uvědomíme, že je třeba nějaký prvek pozměnit, ale rozhodně tam nejde o žádné rychlé změny. Ovšem, v oblasti, kde probíhá volná soutěž, tam je třeba brát v úvahu technologickou evoluci, technologický vývoj a uspůsobovat mu normy, aby spotřebitelé si mohli kupovat eh, nové produkty, které budou bezpečné. Například eh, mobilní telefony. Teď máme ty smartfony, které jsou mnohem složitější, mají mnohem víc funkcí než ty původní mobilní telefony. Ovšem, ty staré mobilní telefony pořád velmi dobře fungují. Ty nové pořád existují eh, na základě GSM, pořád fungují na základě GSM. Takže tam eh, je důležitá při vyvíjení norem interoperabilita. A v oblasti IKT je toto velmi důležité, protože tam se všechny oblasti tam jsou všechny oblasti provázané se všemi ostatními a my musíme zajistit možnost komunikace mezi všemi oblastmi v jakékoliv službě. Takže když v tomto kontextu vytváříme nové normy nebo revidujeme normy staré, tak si musíme být jisti, že to bude i nadále interoperabilní s tou předchozí verzí. If you allow me two more sentences. Ještě dvě věty. Máme tady ty velké organizace, cen a tak dále, které eh, mluví eh, ve svých normách o normách ISO a tak dále. A za druhé, eh, ještě k těm středním a malým podnikům v digitální Evropě. Samozřejmě máme velké výrobce různých IK technologií. Ovšem, jako plné členy máme také všechny národní asociace průmyslu informačních a komunikačních technologií a funguje to velmi dobře. Takže já si myslím, že bychom neměli na jednu stranu dát středně malé podniky a na druhé velké společnosti, protože ty nejlepší organizace uh, pracují se všemi na jedno. Děkuji. Mr. Gar- Pan Garcia? Thank you very much. Uh... Děkuji. K té standardizaci služeb je vaše otázka velmi relevantní, protože je to věc, na kterou se ptají eh, sami ty sektory, sám průmysl, když na to přijde. Já už jsem mluvil o těch výhodách toho, že eh, si dáváme pozor na kvalitu služeb, hospodářskou soutěž a tak dále. Ale eh, chtěl bych se vrátit k tomu, jak toho tedy nakonec dosáhnout a jak vytvořit normy pro něco, co často záleží na poskytovateli. Na základě našich zkušeností z případů, o kterých jsem tady mluvil posledně, je, že my se soustředíme na životní cyklus dané služby, takže někdy musíme řešit horizontální otázky, jako je spokojenost eh, klientů, fakturace, a tak dále. To všechno e, je zcela běžné pro některé sektory. Vertikální záležitosti, jako jsou požadavky, design služby, marketing služby, získávání nějakého inputu od e, klientů, nebo jsem tady mluvila o těch e, překladatelských službách, tak tam se definuje proces poskytování služby, že musí dojít nejdřív k překladu, potom k revizi další osobou a tak dále a tak dále. že k tomu musí být nějaké specifické vzdělání, specifické kvalifikace, tak to je všechno normalizované a je to obsaženo v normách. A další příklad, například eh, při řízení provozoven se často musí standardizovat kontakt mezi poskytovatelem a klientem, zákazníkem, protože na evropské úrovni se často stává, eh, že jedna služba je v jednom státě poskytována jiným způsobem než v jiném státě. A my cen toto řešíme tak, že si vytvoříme takový zvláštní dokument pokynů pro cen, který nám umožňuje vidět, jak je třeba vytvářet normy v oblasti služeb. A my doufáme, že tímto dokumentem a návrhem nařízení se nám podaří eh, provést takovou osvětu mezi poskytovateli služeb, jak je toto důležité a že využijeme už eh, zkušeností, které máme. Pan Harris. Děkuji, pan Harris. microphone for trying to sit here. this one. Oh, it's okay. No. Is it working now? Right. Come here. Come here, sit. Thank you very much. Thank you. Děkuji. Já bych se chtěl vyjádřit eh, k těm otázkám, ale nechci se příliš zopakovat k tomu, co jsem řekl, jen dvě takové rychlé připomínky. Ano, změny standardizace závisí na technologické inovaci, nicméně v dnešní době Opravdu změny standardizace mají postih eh, na malé a střední podniky. Celá řada podniků si nám stěžuje, že eh, v podstatě je třeba, aby se adaptovala i vnitrostátní legislace a, je zapotřebí do určité míry změnit i příslušné přílohy. Za druhé, Určité změny závisí na standardech, pardon, na oddaných odvětvích, závisí to na druhu výroby, samozřejmě, že standardizace se naví, e, navyšuje, existují tu i velké rozdíly, takže co se týče standardizace služeb, ta by měla jít tou cestou, aby to bylo opravdu užitečné pro spotřebitele a mělo by se na to nahlížet tak, aby se opravdu dělali věci, které jsou opravdu nezbytné, užitečné. Děkuji a ještě několik připomínek malým a středním podmí- podnikům. A myslím, že pan Lepárko eh, tu eh, má nějaké otázky k zodpovězení, ale já bych rád přešel potom také k té poslední části. Ale v první řadě tedy pan Lepárko. Děkuji, pane předsedo. Předtím, než, odpovědí, než odpovíme k malým a středním podnikům, Chtěl bych se ještě vyjádřit eh, k jedné věci. Jde o otázku těch ostatních účastníků mimo malé střední podniky. Ano, já jsem se o tom nezmiňoval během své prezentace, protože jsem byl požádán, abych se soustředil na malé podniky, tak jsem se na ně soustředil. Ale eh, všechno to, co jsem zmiňoval o malých a středních podnicích, to nabízíme samozřejmě také spotřebitelům, odborům a zástupcům eh, životního prostředí. Tedy to, že budeme hradit náklady a tak dále a také účast na poradním výboru už jsem to říkal na začátku. My zohledňujeme všechny tyto skupiny, které se normalizace za obvyklých okolností neúčastní. Na ty všechny se zaměřujeme a všechny se je snažíme pobízet k účasti. Nyní k otázce paní Komy k těm konsorcím malých a středních podniků. Ne, my nepodporujeme vytváření konsorcí malých a středních podniků. My je pouze žádáme, aby se společně sešli, ale pouze proto, aby se tak zapojili do existujícího procesu. Rozhodně nechceme, aby eh, začínaly probíhat nějaké jiné paralelní normalizační postupy. To ne. My chceme, aby to zapadalo do existujícího postupu a my si myslíme, že se tím naprosto respektuje všeobecný zájem. Jde totiž o to, abychom zapojili všechny tyto aktéry do existujícího procesu, my tak jednáme a vlastně respektujeme všeobecný zájem. Proto je podporujeme v tom, aby se účastnili, aby se vydali tímto směrem. A dále, abych odpověděl na ty ostatní otázky, k otázce hlasovacího práva. Já jsem rozhodně neříkal, že jsem proti tomu, aby malé a střední podniky měly hlasovací právo. Rozhodně my chceme, aby se účastnili a aby mohli hlasovat v těch instancích, eh, kde je to relevantní, například v státních normalizačních orgánech a tak dále. To, co se zdále, navrhuje, je něco jiného. Tam se navrhuje paralelní skupinové hlasování paralelní k tomu systému, který již existuje. To znamená, že nějaká osoba bude hlasovat, že tam vyjádří nástroj, že tam vyjádří názor a e, samozřejmě bude to pravda, ale jak my zajistíme, že tento názor správným způsobem zohlední názor všech malých a středních podniků ve všech členských státech a ve všech odvětvích? To je velice obtížné. Já si myslím, že e, malé střední podniky vykonávají takovéto úsilí, my to podporujeme, ale stejně Toto je obtížné. Musíme se zaměřit na všechny systémy, které existují v našich národních normalizačních orgánech a z toho důvodu si myslím, že hlasovací právo by spíše mělo existovat na národní úrovni. Tím se podpoří jejich účast a uh, také zapojení do všeobecného procesu. Děkuji. Hmm, well, I would like... A já bych rád zodpověděl na otázky které nadnesla paní Gebhardt a pan Schwab. Jak zapojit zúčastněné strany do procesu normalizace? Na to je jednoduchá odpověď. Tedy um, dělat to tak, aby standardizace byla natolik sexy, aby se všichni mohli zapojit. Ehm, víme, že když pracujeme na standardizaci, tak pomáháme trhu. To je první věc. Druhá důležitá věc je následující. Informace a vzdělání. Já vím, že ve všech členských státech eh, není řádná úroveň vzdělávání například pro inženýry, který, kteří se budou věnovat normalizace. Tvoří to ostatně součást naší práce, abychom na tomto zapracovali a to ve všech členských státech. A ještě jednu věc a um, už mi ubíhá čas, ale chci ukázat pouze jeden jediný obrázek. Tento obrázek možná navrhla paní Lara Komi nebo pan předseda, ale vlastně dobře ukazuje, jak to s tou normalizací je. Ukazuje to také, jak vypadají služby. A chtěl bych vás upozornit na ten malý obrázek na levé straně, tam je ta kadeřnice. Když se podíváte na ten příklad kadeřnice, tak si řeknete, potřebujeme opravdu normalizaci ve službách? Yep. Eh, ten obrázek je z jedné zprávy Seneleku. A <laughs> oni nám v podstatě předali autorská práva k užití. Eh, ještě eh, se zeptám, než přejdeme dál, zda někdo další se přeje vyjádřit. Pan Torsten nám dobře ukázal, jak učinit normalizaci sexy a to si myslím, že stačí pro tuto část. A nyní se můžeme dostat tady do té závěrečné části slyšení. Máme tu zase několik řečníků, prosím, aby byli struční. A v první řadě je to pan eh, Robert Styl. My eh, možná budeme velice štědří a dáme mu 10 minut, možná i nějaký čas navíc pro paní Amy Marasko, která právě pochází z amerického a Národního institutu pro standardy. A je opravdu dobré, že zrovna v tomto pro vás významném týdnu jste pro nás, eh, jste k nám sem zavítala. A, a eh, mm, jsem rád, že jste si tedy našla čas teď, jinak bychom na vás museli čekat až někdy po novém roce. A eh, vůbec poprvé v rámci našich slyšení tu máme pana Feng Shung Shuanga z čínské mise u Evropské unie a Evro opravdu mě velice těší, že jste tu mezi námi. A pak je tu pan David Doset, který je uh, předsedou Evropského výboru, Seneleku a také zástupce pan Dirk eh, Weiler za ECI a David Wilkinson. A jsem opravdu rád, že oni jsou tu mezi námi. Vím, že máte nabitou agendu a, a vy byste měl pohovořit asi i o té eh, spolupráci s americkou protistranou. Takže Máme tu mnoho řečníků, poprosil bych vás, abyste dodržovali řečnickou dobu, ale v první řadě tedy pan Robert Steele a dávám vám maximálně 10 minut. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce. Opravdu jsem rád, že mám tu příležitost si s vámi takto dnes pohovořit. Nadpis tohoto, této mé prezentace je standardizace v globálním prostředí, konkrétní důkazy. Pro mě eh, je to velice důležité, abych vám mohl poskytnout tedy ty konkrétní důkazy, takže já eh, myslím, že jsme tu měli i v minulosti dobrovolnou úroveň standardizace, o tom tu už někdo hovořil, je to důležité zdůraznit. Obecně tedy je třeba také poukázat na to, co funguje eh, dobře že na evropské úrovni tato normalizace zatím funguje dobře a pak také rozvíjet takovou normalizaci, aby naplnila požadavky trhu, abychom měli i opravdu dobré modely, aby to vše fungovalo. Takže co se týče uh, nás, máme přes 100 členů po celém světě, každá země je zastoupena jedním hlasem. Uh, Evropa, v Evropě se tedy eh, hlasuje eh, zvlášť za každé své členy, nemá jenom jeden hlas jakožto celek. 90 eh, takže je tam zastoupeno 98% veškeré populace při tom hlasování. Máme několik výborů a podvýborů, asi přes 300 takových podvýborů. Samozřejmě, že pracujeme i teď v tento týden. A e, chtěl bych se tedy vyjádřit v následujícím způsobem. Myslím si, že všichni e, členové ISO jsou opravdu zapojené aktivní zúčastněné strany. Máme technickou řídící radu, ta v nedávné době zveřejnila dva dokumenty o zapojení zúčastněných stran a vybudování koncenzu. Možná jen stručně bych o tomto pohovořil zapojení zúčastněných stran do nových projektů, rozhodovací proces u práce ISO, eh, eh, setkání na, eh, ve prospěch vývoje nových standardů ISO a pak pokračující práce ve prospěch standardizace a spolupráce mezi mezinárodními výbory. Myslím si, že tyto hlavní části, ty hlavní kapitoly té zprávy jasně poukazují na to, jak probíhá ta práce. Ještě chci zdůraznit jednu věc, že s, s námi velice spolupracují dvě takové hlavní strany, které jsou zmíněny i v návrhu nařízení, tedy malé střední podniky a spotřebitelé, rozhodně tedy mají příležitost se zúčastnit prostřednictvím těch národních delegací ve výb- na práci výboru ISO a opravdu je to dobré, že jsou, řekněme, ze zeměpisného hlediska takto blízko k naší práci. A Máme tu, eh, probíhá dobrá spolupráce prostřednictvím takových eh, styčných úředníků. Máme tu tedy eh, celou řadu výborů a podvýborů, které se věnují kvalitě norem. Zabývají se také otázkami standardizace služeb. Myslím si, že je tedy důležité do toho zapojit všechny části našeho současného života. Máme také celou řadu takových specifických skupin, jako Kopko například, ta se specificky zabývá právě věcmi napojených na spotřebitele. Pokud se zaměříme na globální změny a reakci ISO na tyto globální změny, tak je jasné, že otázka udržitelnosti když hovoříme o normalizacích, tak nehovoříme jenom o hospodářských standardech nebo inženýrství. Samozřejmě to je podstatná část, ale hovoříme také o udržitelnosti a environmentálních eh, aspektech a sociálních aspektech. Pokud se podíváte na tento slide, je to obrovská škála nových výborů, které byly zavedeny v posledních pěti letech. A to je v podstatě reakce na potřeby trhu. Pokud to zhrnu, tak bych eh, Eh, chtěl citovat z Evropského hospodářského fóra. Určitě to bude velký dopad. A a jsou tu hlavní takové požadavky eh, nebo takové výzvy tohoto roku. Environmentální požadavky, eh, geopolitické dopady, volatilita trhu, eh, neúspěch globálního řízení. A myslím si, že celá řada těchto problémů jsou čistě jenom takové technické, ale je to hodně napojeno právě na podnikání, na řízení a v podstatě tedy prostřednictvím toho je to napojeno právě i na standardizaci. Takže možné řešení by mohlo projít cestou eh, eh, cestou eh, normalizace, cestou vytváření tedy nových pravidel a i tedy mezinárodních standardů. A definice a v podstatě možnost mít mezinárodní eh, definice těch společných globálních pojmů, to je velice důležité právě pro proces eh, standardizace. Eh, co tady provádíme? My se snažíme vytvářet důvěru, důvěru po celém světě, ve všech místech důvěru mezi obchodními partnery, jak zde v Evropě, tak na mezinárodní úrovni. A jedna z těch otázek, která tu zazněla, se týkala toho, jak vlastně eh, umožníme to, aby ta opravdová hodnota standardizace prošla, aby si ji lidi uvědomili a jak zapojit ostatní do tohoto procesu. A tady jsou v podstatě dvě úrovně eh, jak členové ISO, tak i jiných standardizačních organizacích na tom pracují a myslím si, že je tu obrovská příležitost v podstatě toto podpořit a všechno ještě více zjasnit. Ehm, ti, kteří v podstatě eh, jsou zastoupeni v řídící radě, tam jsou čtyři zástupci, jeden zástupce i Evropy a myslím, všichni se zhodují na tom, jakou má vlastně hospodářskou cenu standardizace. A myslím si, že musíme prokázat podnikatelům, jak těm velkým podnikům, tak těm malým, jak, že je možné tady je zapojit a najít tu opravdovou hodnotu tady v tom pokud tedy vše posílíme, a to zejména tady bod číslo čtyři. Účast na standardizaci a umožnění toho zapojení do rozhodovacího procesu. Tedy pokud v podstatě se vás to netýká, tak se ani neobtěžujte, ale pokud ano, tak se opravdu zapojte. To je velice důležité, protože prostřednictvím toho my připravíme pravidla, která i pomohou navýšení vaší konkurenceschopnosti. Pokud vás to nezajímá, tak jednoduše se do toho nezapojujte. ISO zveřejnila nedávno tento e, dokument. Je to taková případová e, studie, kterou e, provedli zástupci podnikatelů na úrovni celosvětové o potřebě navýšení důvěry eh, globálně mezi spotřebiteli a také otázku na to propojeno o eh, redukci nákladu. A týká se to zejména malých a středních podniků. Pokud se obrátíme o evropské, eh, na evropské zapojení v ISO, tam máme 17% nebo Evropa představuje 17 eh, všech eh, členů eh, ISO, je zastoupena 100 ve všech technických výborech a v podstatě můžeme tedy říci, že Evropa je obrovsky zapojena na práci ISO. Důležitá Důležitá je také Vídeňská dohoda, která oslavila právě 20. výročí. A z hlediska ISO to opravdu navýšilo eh, tu pravděpodobnost, že tedy ISO je opravdu obecně přijímáno v Evropě. Stalo se to již něčím obecným, ale že se postupně eh, je uznávána také jako opravdu globální eh, mezinárodní norma. Tady na základě tohoto slajdu můžete vidět skutečnost, že Evropa prostřednictvím Vídeňské dohody opravdu velice přispěla do portfolia ISO. Pokud se obrátíme na eh, principy národních delegací a hlasovací pravidla v ISO a co to znamená pro Evropu, je nezbytné provádět určitý přeskum pravidel, eh, ale eh, myslím si, že tu máme dostatečné eh, zapojení a vlastně vyjádření se všech zúčastněných stran na nejrůznějších úrovních. Tam tedy máme jasné pravidlo, že každá země má jeden hlas. Takže co s tím můžeme udělat? Na základě toho modelu ISO v podstatě nyní funguje fungujeme eh, nebo se snažíme navýšit transparentnost, nestranost, objektivnost, v podstatě uplatňujeme principy VTO. Potřebujeme zajistit, abychom byli globálně relevantní a myslím si, že ostatní předřečníci o tom již hovořili. Přejeme si eh, postupovat jednoduše, rychle, navyšovat účinnost, ale také i eh, respektovat eh, již dostupné zdroje na úrovni mezinárodních standardů. Někteří zde již hovořili o zjednodušení, zrychlení, zlepšení. Ano, to samozřejmě. Měli bychom zjednodušovat eh, vývoj standardu, ekonomizovat tento proces, měli bychom být rychlejší, neměli bychom opravdu plítvat časem lidí. A stejně tak, eh, někteří řečníci o tom také hovořili, ale tady je třeba také hovořit o okolnostech, právě například u těch stavebních materiálů. Například tam, kde eh, došlo již k velkým zemětřesením, tam je ale rychle na tom postupovat rychle. A nyní, co se týče komunikačních nástrojů, na tom eh, ISO spolupracuje, eh, například vyvinuli jsme Webex, opravdu nás to velice zajímá, také se zaměřujeme na sociální média a hodně opravdu se zaměřujeme na internet. A například, pokud máte problémy se spaním, tak vám doporučuji, abyste se večer podívali na stránky ISO a tam opravdu najdete mnohé o tom, jak my pracujeme. A tímto vám děkuji za váš čas. Děkuji. Bylo nám potěšením, že jste nás mohl navštívit. Jak jistě víte, náš výbor ISO navštívil dvakrát a my se tedy také účastníme tohoto procesu. Nyní je mi potěšením pozvat eh, paní Amy Maraskos, ANSI. Prosím, máte slovo na 6 minut. Děkuji, pane předsedo. Já se jmenuji Amy Marasko, jsem eh, členkou představenstva eh, Amerického národního normalizačního institutu ANSTI. Já tedy dnes budu mluvit jménem ANSI a chtěla bych se s vámi podělit eh, o to, že ANSI si velmi cení té, tohoto pozvání. Jsme velmi rádi, že budeme moci přispět také k tomuto dnešnímu slyšení. Pro ty z vás, kteří nás neznají, následující informace. ANSI je soukromá nezisková organizace stará již téměř 100 let, která spravuje a koordinuje eh, systém amerických norem. Jsme také členem eh, eh, ve Spojených státech, zastupujeme Spojené státy na řadě regionálních for. Já jsem dnes zde proto, abych se s vámi podělila o přístup ve Spojených státech k normalizaci. Náš systém je často nazýván systém z dola nahoru. To znamená, že eh, uživatelé NOREP sami definují ty kroky, které budou podnikány v oblasti normalizace. My se spoléháme na jejich účast, na účast různých eh, zúčastněných stran, průmysl, spotřebitele a tak dále. Všichni se sejdou kolem jednoho stolu a podělí se tam o své názory. My se domníváme, že díky tomu je náš systém tak silný. A silný normalizační systém je úzce spjat s úspěchem v globální ekonomice. Více než my jsme vyvinuli ve Spojených státech více než 100 tisíc norem, vyvinuli je normalizační orgány, SDO, konsorcia a tisíce výborů. Více než 10 tisíc těchto noreb byly předloženy ANSI ke schválení a byly schváleny jako americké národní normy. To dokazuje, že Tyto dokumenty jsou v souladu s základními požadavky a my vyvá- opravdu vyvíjíme otevřený a vyvážený proces založený na konsensu. Účast eh, v dobrovolném vývoji norem je otevřena všem zúčastněným stranám, kterých se to týká, například vládní agentury, obchodní sektor, malé střední podniky, skupiny spotřebitelů a ještě další. Všichni mají možnost se účastnit tohoto procesu. Všichni všechny, eh, vý, všechny orgány, které vyvíjejí ANSI akreditované normy, zohledňují názory i malých a středních podniků. Někdy dokonce více než 50 účastníků, kteří pracují v technických výborech, pracují pro malé a střední podniky a jejich, eh, přís, jejich přispění zajišťuje, že budeme zohledňovat také inovativní postupy a osvědčené postupy. Mnohé možnosti jsou propojeny s internetem a to také umožňuje účast malým a středním podnikům, protože se tím vyhnou eh, například výdajům za cestování a tak dále. Má to ještě i další výhody. Může to také umožnit, může to zrychlit vývoj norem. Dále snažíme se zajistit, že i spotřebitelé se budou moci účastnit vývoje norem. Americký normalizační systém je veden soukromým sektorem, nicméně je důležité uznat, že americká vláda velmi využívá tyto normy a aktivně se účastní celého procesu, tedy vývoje norem. ANSI se vždy snažil vytvořit silné partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a jedním z nejlepších příkladů takového partnerství je Národní akt o převodu technologií a pokroku. Tento zákon umožňuje federálním agenturám spoléhat se na dobrovolné standardy založené na konsensu a také účastnit se vývoje um, norem v soukromém sektoru. Od té doby, kdy byl schválen tento zákon v polovině 90. let, to umožnilo vládě zvýšit efektivnost provozu, zabránilo se to zdvojení úsilí a snížila, snížily se také um, zbytečné výdaje. Více než 10 tisíc norem bylo odkazem zapracováno do amerických právních předpisů. Podle tohoto zákona a doprovodných dokumentů, což bude eh, oběžník 119, někdy je nutné odkázat na eh, normy. Tedy vláda je nucena takto postupovat. 14. října Národní výbor pro vědu Eh, Spojených států vydal zprávu, která se nazývá Federální zapojení do normalizační činnosti, tak, aby bylo možné zareagovat na hlavní priority. Jsou tam obsažena doporučení, můžete to nalézt na internetové stránce www.standards.com a tato zpráva nabízí přehled eh, současného rámce, součas toho, jak se vláda účastní eh, vytváření norem a posuzování posuzování splní, splnění těch norem. Důležitá je pro nás otevřenost, vyváženost, nezávislost a nediskriminační rámec. Toto jsou základní aspekty amerického normalizačního procesu, který jsme zmiňovala předtím. Jsou to velmi důležité faktory v případě, když eh, vládní agentury zmiňují normy právních předpisech. Americká strategie se zaměřuje na všechny tyto koncepty a máme k dispozici dokument, který nastínuje společnou vizi, společný rámec, kterou, který mohou využívat všechny zúčastněné strany ve Spojených státech, aby zajistili naše cíle, které máme v oblasti normalizace. Každé odvětví může stanovit, může se vyjádřit k tomu, co pro ně znamená úspěšná normalizace. ANSI usiluje o vytvoření takového systému, kdy trh a společnost budou stanovovat podmínky pro vytváření norem, které se budou vytvářet na dobrovolném základě. Domníváme se, že to stejné platí pro uh, plnění konformity a máme dokument uh, eh, US Conformity Assessment Principles. Dále je důležité zmínit, že když mluvíme o globální normalizaci, nemyslíme tím pouze ISO a ANSI. Zakládáme se také na základních eh, požadavcích VTO, to je pro nás také relevantní a my plně tyto zásady podporujeme. Domníváme se, že globální normy jsou důležité, ať jsou vytvářeny na základě různých modelů. Normy by měly, vytvář, by měly být vytvářeny tak, aby splňovaly potřeby společnosti a trhu a nikdy by neměly fungovat jako překážky, trhu, překážky obchodu. Americký normalizační systém je otevřený, přístupný a často se využíval jako model. Náš, názor, náš národ se snaží nejenom sloužit těm, kteří žijí v rámci naší země, ale chceme také podpořit globální obchodní systém tak, aby byl vyvážený a neobsahoval překážky. Děkuji vám za tuto možnost vyjádřit se eh, k tomuto tématu. Děkuji. Děkuji, byla to velmi obsažná prezentace. Stihla jste to ve vyhrazeném času, to bylo také užitečné a děkuji vám i za zaslaný materiál. Jsem si jist, že někteří z nás se určitě podívá, podívají na ty dokumenty, které jste zmiňovala. Dále důležité je také to, že podporujete zásady VTO, případně se k tomu ještě vyjádříme, až přijdou na řadu otázky. Nyní předávám slovo panu Feng Guangovi, omlouvám se, eh, asi nemám správnou čínskou výslovnost. Nicméně děkuji vám za to, že jste se dostavil na dnešní zasedání a máte slovo na 6 minut. Děkuji, pane předsedo. Já se jmenuji Feng Guang. Jsem velmi rád, eh, že tu mohu být a přednést eh, naši prezentaci, která se týká normalizace v Číně. Za pana Chungwanga, jehož jméno, za pana Chenganga, jehož jméno je tady na tom slajdu, bych chtěl přednést eh, prezentaci, ve které jsou dvě oblasti. Jednak eh, přehled čínské normalizace a potom eh, její sladění s mezinárodními normami. Takže v první části bych rád vysvětlil, jak funguje čínská normalizace a to ze tří aspektů. Jednak máme eh, čínský národní orgán pro normy. Já totiž chci mluvit o národní úrovni a mezinárodní úrovni. Takže ta národní úroveň, tam máme státní radu, která eh, se eh, zabývá standardizací SAC, tedy pracuje na národní úrovni a reprezentuje Čínu v ISO, ISI a dalších mezinárodních normalizačních organizacích. Na úrovni provincií potom vláda, hlavně eh, Byro pro kvalitu a technické otázky, eh, je zodpovědné za eh, dozor nad normami v dané provincii. a za veškeré otázky normalizace v této oblasti. Takže já bych se chtěl soustředit eh, teď v úvodu na tu národní úroveň. Ty národní SAC mají jakožto hlavní úkol rozvoj legislativy pro normalizace Potom eh, vytvoření strategických cílů normalizace v Číně. A také koordinace a rozvoj národních norem. A potom jejich schvalování. Úzce pracují s národními technickými výbory, aby eh, sledovali technologický pokrok. Koordinují potom místní normy a dohlíží na implementaci národních norem. Monitorují národní systém vytváření norem a a také zastupují Čínu v ISO, ISI a v dalších mezinárodních eh, organizacích a podepisují mezinárodní dohodu o normalizaci. Druhý aspekt, o kterém bych chtěla mluvit, je zpráva normalizace v Číně. Tady na tom grafu vidíte takové základní informace o normalizačním systému v Číně. Úplně dole máte technický výbor pro standardizaci, který hraje velmi důležitou roli a buď vytváří normy z vlastní iniciativy, anebo na podnět eh, agentur, provincií, místních regionů anebo ministerstva, to znamená vlády. Na žádost SAC pokud byl nějaký návrh normy schválen provincií nebo regionem, je v Číně definován jakožto místní norma. Pokud je ten návrh schválen vládou nebo ministerství, tak je tato norma definována jakožto sektorová norma. A když je schválen SAC, tak eh, bude nazván národním, bude nazván národní normou. Ještě bych chtěl vysvětlit, že celkem máme 497 technických výborů, které pracují pro ty jednotlivé organizace. Já vás budu muset trošku popohnat. Já vím, že máte ještě hodně slajdů, ale bohužel už opravdu nemáme čas. Tak co kdybyste se ještě podíval třeba na minutu na ty mezinárodní aspekty? Takže tohle je přehled eh, čínské standardizace. Od roku 2001 eh, došlo ehm, k velkému rozvoji. Normalizace je podporována vládou, trhem a koordinována jednotlivými sektory a všemi dalšími zúčastněnými stranami. Národní systém norem je v zásadě vytvořen na základě důležitých norem v oblasti potravinové bezpečnosti, bezpečnosti spotřebitelských výrobků, eh, ochrany životního prostředí, energetické úspornosti a tak dále. Druhá věc, kterou jsem chtěl dnes tady prezentovat, je sladění našich norem s mezinárodními normami, což je pro čínskou vládu velmi důležité. Národní návrhy norem eh, jsou předkládány SAC. A potom se jim dostane finanční podpory eh, vlády Někdy je třeba také eh, zjednodušeným postupem zrevidovat eh, naše normy tak, aby byly sladěny s mezinárodními normami. Tady máme procenta schvalovaných norem eh, v jednotlivých oblastech. to prove that uh, the adoption of international standard has proved. Schvalování mezinárodních norm ukazuje, eh, že toto výrazně vylepšuje výrobní proces a eh, bezpečnost eh, při práci chrání také životní prostředí, veřejné zdraví a umožní čínským výrobkům překonat překážky mezinárodního obchodu. Prosím vás, uh, už tam bylo 8 minut. uh, my musíme brzy skončit a vzhledem k tomu, že máme vaše slajdy, tak byste možná mohl pomalu uzavřít a tak mám přestat teď? Ano, pokud by vám to nevadilo, protože opravdu už nemáme čas. Myslím, že to bylo velmi jasné a snad ještě pak budeme nějaké otázky. No, it's not fair on all the other speakers. So, but thank you very much. Takže já vám velmi děkuji za vaši prezentaci. Uh, A teď tady máme eh, Davida Doseta eh, z Ceneleku. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji paní zpravodajce za pozvání. Já jsem pouze chtěl říct několik slov o sen, o cen a ceneleku a mezinárodním propojení, tedy konkrétně vůči ISO a IEKu. Rob Steele už zmínil, že, jsme, že tedy spolupracujeme, nicméně to, to jsou tedy organizace, které spolupracují na mezinárodní úrovni. Existuje dohoda mezi ISO a SENem, mezi IEC a SENELEKem, je to drážďanská smlouva. A tady se můžete podívat na naše principy, snažíme se vyhnout duplikaci práce, na normalizaci, také přijmout identické eh, globální normy, vytvářet také dohody ohledně eh, sdílení práce. Máme určité protokoly o tom tedy, jak se práce vyvíjí v Evropě i v jiných místech. A také se snažíme uplatňovat eh, současné komentování a také přijímání postupu na předkládané návrhy. To ostatně vyplývá i, nebo vy to znáte z vaší nízké smlouvy. Výsledky jsou to zde na základě tedy vídeňské dohody, se můžete podívat, ukazuje to, že 30% portfolia cen je identické eh, podle ISO a pokud se podíváme na dražďanskou dohodu, tak tam ta v podstatě již eh, eh, je v platnosti déle než vídeňská smlouva, tam existuje více než 75% těch identických nebo velice podobných standardů jako ISO. A pokud budeme hovořit o míře harmonizace standardů, tak v podstatě eh, jsou produkovány proto, aby podporovali legislativu. 20 harmonizovaných standardů cen jsou identické ISU a když se zaměříme na stranu IEC, tak opět ta, ta hodnota dochazuje, dosahuje nějakých 75 kdy jsou tedy buď identické nebo velice podobné. A tedy, co je hlavním přínosem těchto dohod vídeňské a drážďanské, že tedy e, zúčastněné strany určují, jaké normy jsou zapotřebí na mezinárodní evropské úrovni. To je určující. Dále harmonizace evropských a globálních norem, Eh, usnadňuje vývoz z Evropy do dalších regionů v rámci globálního trhu a zejména pak to také zajišťuje, že výrobky, které přicházejí na evropský trh, splňují tyto podmínky, tyto normy standardy také v případě, kdy tedy se jedná opravdě, opravdu o potřebu vysoké standardizace a o prohlášení také zhody s, evropskou, s evropskými nařízeními a legislativou. Myslíme si, že tyto dohody a jejich provádění je opravdu úspěšné a bylo úspěšné. Jak sen, tak cenelek jsou opravdu velice eh, efektivní regionální partnery IEC a ISO. My eh, samozřejmě zacházíme i za tu úroveň formálních dohod, provádíme i partnerství v oblasti globální harmonizace, tak tedy, abychom podpořili globální trh, podpořili evropské producenty, odstranili bariéry, sdíleli si expertízu mezi regiony a zeměmi, abychom podpořili spolupráci těch mezinárodních platform a podporovali také zavádění a vylepšování kvalitních infrastruktur. Máme celou řadu přidružených organizací, dohodách, dohod o spoluprácích a memorand porozumění probíhá opravdu kvalitní eh, dialog na úrovni standardizace a poskytujeme také technickou pomoc eh, ostatním takovýmto organizacím v jiných částech světa. A výsledkem tohoto programu eh, Můžete se podívat na tento slide. Je teda 19 přidružených organizací v rámci evropských sousedních Eh, evropských zemí politiky sousedství a jedna mimo náš kontinent, je to Austrálie. Společně vytváříme projekty také eh, s ETSI, v Číně je to SESEK a také jedna organizace za Indii. Myslím si, že in, eh, projekt Indie tu zazněl od jednoho z předřečníků a podporuje ji také Evropská komise prostřednictvím svého návrhu. Provádíme také pravidelné výměny eh, eh, s severoamerickou ANSI. Před několika týdny jsme byli ve Washingtonu a máme memoranda o porozumění a dohody o spolupráci s celou řadou regionálních organizací v rámci Ameriky, Afriky, nezávislými státy, s Ruskem jako takovým, společnou eh, dohodu se zeměmi zálivu. Také dohodu s SAC Číny, s Koreou, Kanadou a Japonskem. To znamená, všichni tito mezinárodní partneři, tak s nimi máme bilaterální uh, ustanovení o spolupráci. A co se týče o vlivu evropské standardizace globálně, tady ten slide prokazuje, že ten vliv se navyšuje v podstatě na celý svět. Uh, a stává se tedy standardem i pro produkty těchto zemí. Děkuji vám velice za pozornost, pane předsedo. Ano, a děkuji vám, děkuji. Bylo to velice uh, naučné, to, co jste nám řekl. Viděli jsme tedy, že i Čína opravdu navyšuje tady tento druh zapojení uh, Vyplynulo to ostatně i z projevu vašeho předřečníka. Nyní pan Weiler, který by měl pohovořit o výhledech ze strany ETSI a následně David Wilkinson za IRC. Takže prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji. Děkuji vám za pozvání a také za pozvání ETSI. Jsme rádi, že budeme moci doplnit názory ostatních eh, evropských normalizačních eh, orgánů, zvláště názor cenu a ceneleku. Musím říci, že mě těší, že vy, Malcolme, máte určité vztahy s ECI, protože oba jsme si uvědomili, že máme stejné eh, vazby, tedy vazby na ECI. Já bych chtěl uh, eh, rozdělit svoji prezentaci do tří částí. ECI vítá reformu Evropského normalizačního systému a děkujeme komisi za to, že nám předložila příslušný návrh. Děkujeme také za celý balíček. My chápeme a podporujeme návrhy Evropské komise, která se snaží uh, zapojit uh, různé aktéry do, této, do tohoto procesu a podporuje transparentnost, otevřenost, a domníváme se, že toto je velmi důležité pro evropskou konkurenceschopnost ve světě. Důležité je, aby evropské průmyslové odvětví zůstalo konkurenceschopné, pokud jde o normalizační aspekty. Myslíme si, že budeme moci využívat široce přijímané normy nehledě na jejich původ, ať pochází od STO nebo od konsorcí. Zároveň budeme moci zohlednit eh, konkrétní regionální požadavky na normy. Druhý, druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, očekáváme, že Evropská unie podpoří své orgány v tom, aby šířili normy po celém světě prostřednictvím vhodných nástrojů. A ty nástroje se mohou lišit sektor od sektoru. V tomto smyslu informační a komunikační technologie se liší od ostatních odvětví. Historicky, eh, z historického hlediska tyto rozdíly vždy existovaly. Vy víte, že ECI bylo vytvořeno v roce 1988 na základě konsenzu Komise členských států a zástupců příslušného odvětví. Chtěli jsme mít jeden takovýto orgán v Evropě, který by pracoval na vytváření norem. A jistě také víte, že díky tomu se Evropa dostala na přední místo ve vedení Eh, trhu v této oblasti. Nejprve jsme začali vytvářet vysoce kvalitní normy v Evropě a poté jsme se snažili je šířit prostřednictvím různých mechanismů po světě. Uzavřeli jsme partnerství s různými dalšími národními či regionálními normalizačními organizacemi, například eh, CSA v Číně, další organizace například ve Spojených státech, v Japonsku a v Koreji. Víte, že nyní máme 5,3 miliard uživatelů eh, mobilních služeb po celém světě. Máme více než 90 dohod o spolupráci s různými organizacemi po celém světě. Další způsob, eh, jak se globalizovat, je využít formálních vztahů s mezinárodními organizacemi, jako eh, je cenelek a další. Třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, myslíme si, že je důležité kontrolovaným způsobem zavést to, aby specifikace eh, dalších for a konsorcí byla oficiálně přijímána. To znamená, že potřebujeme stanovit vhodnou dimenzi, musíme eh, podporovat platformu pro různé zúčastněné strany a zaměřit se také na rozhodovací postup v rámci této platformy. Dále musíme stanovit transparentní postup, pokud je například o otázky autorských práv. Doufáme, že komise eh, do konce tohoto roku ustanoví tuto platformu, jak to oznámila v minulosti, a doufáme, že budeme moci na této záležitosti začít pracovat příští rok a k dispozici to bude, až v roce 2013 bude přijato toto nařízení. Ještě bych měl jednu poznámku, která se týká účasti malých a středních podniků na tomto procesu. Na rozdíl od toho, co jsme si vyslechli před chvílí, ECI a projekt eh, partnerství třetí generace, kdy vyvíjíme mobilní normy, tam se účast malých a středních podniků za poslední roky zvýšila a nesnížila. Na závěr bych ještě řekl, že považujeme normy a specifikace, už jsme o tom slyšeli dnes mnohokrát, považujeme je za dobrovolný vývoj, na kterém pracují eh, různé podniky a vytváříme je pro globální trh, celosvětový trh. Rámec by měl být takové, že vlády a regulátoři ovlivňují tento postup řízený trhem pouze v případě, že je to nutné, tak, aby dosáhli cíle veřejných politik, jako je například bezpečnost, konkurenceschopnost nebo uh, efektivní využívání zdrojů. Uvedu příklad. ECI splňuje své cíle vždy včas nebo dokonce ještě dříve. Děkuji. Děkuji vám za tyto užitečné poznámky. A nakonec pan David Wilkinson ze Společného výzkumného centra ten pohovoří o jejich aktivitách. Vidím, že máte barevné slajdy. Doufám, že budete moci mluvit rychle. Děkuji, pane předsedo, a přidržím se řečnického času. Já vám děkuji, že jste eh, pozval Společné výzkumné centrum Evropské komise. JRC, jak eh, mnoho z vás ví, je v podstatě eh, taková vědecká jednotka Evropské komise. Poskytujeme vědecké poznatky eh, k vývoji, implementaci a monitorování evropských politik. Proč se účastníme normalizačního procesu? No, ve skutečnosti je hlavní to, že v současné době musí normy často už od začátku brát v úvahu nutnost rovnováhy mezi efektivitou, produktivitou, konkurenceschopností průmyslu, ale na druhé straně musí brát také v úvahu ochranu životního prostředí a bezpečnost našich občanů. Je třeba vytvořit eh, správnou rovnováhu a interakci mezi regulačními postupy a potřebami průmyslu. A věda může často poskytnout eh, ten klíčový prvek, eh, který Eh, zajistí dosažení takovéto rovnováhy. Takže společné výzkumné centrum provádí výzkum před vývojem norem, poskytujeme komisi metodologie a poskytujeme eh, technické a vědecké poznatky, které potom používají normalizační orgány. Někdy provádíme také certifikaci a což je důležité, vydáváme spoustu různých referenčních materiálů a eh, referenčních eh, měr, které jsou pro normalizaci velmi důležité. Jen rychlý přehled oblastí, ve kterých pracujete, pracujeme. Energetika a doprava v současné době jsou velmi důležité. Digitální agenda, bezpečnost eh, a velmi důležitou oblastí je také ochrana spotřebitele. Nedávno jsme vydali eh, ty hlavní informace, které byly pak zapracovány do návrhu Komise pro nanomateriály. Abych tady uvedl jeden příklad. Eh, společná výzkumná centrum už několik let má laboratoře eh, ISPRA, které eh, měří emise aut a dalších vozidel, což je velmi důležité jak pro regulační proces, tak pro vytváření norem v Evropské unii. tom balíčku komise je jasně vidět, že na tom pracoval společné výzkumné centrum, protože tam říká, že toto centrum poskytne vědecké poznatky a expertízu, aby se zajistilo, že normy budou brát v úvahu hospodářskou produktivitu, ale také sociální potřeby, jako je třeba environmentální udržitelnost, bezpečnost a tak dále. A také eh, podporujeme ten anticipační proces, ve kterém se komise snaží identifikovat, jaké normy budou potřeba v budoucnosti. Ale myslím si, že ta otázka musí být pojímána globálněji, protože i průmysl je teď víceméně globální a má mít přístup na globální trhy. Je třeba, abychom se podívali na to, jak dosáhnout takovýchto rovnovách, o kterých jsem mluvil eh, v různých sektorech eh, na mezinárodní úrovni. V současné době pracujeme také s kolegy ve Spojených státech a doufáme, že bude eh, sepsán nějaký dopis o záměru. Ten měl být podepsán příští týden na Transatlantické hospodářské radě a který bude takovým základem pro vytváření elektronické mobility a těch takzvaných inteligentních sítí. Jak, inteligentních sítí. Jak vidíte, účastní se toho spousta organizací na obou stranách Atlantiku. A je to zjevně velmi důležitá fáze pro rozvoj obou našich ekonomik a je velmi důležité, abychom měli technické normy už teď, protože průmysl může investovat jen, když ví, jak se budou normy vyvíjet a jak to bude celé fungovat. Takže průmysl po obou stranách Atlantiku nám říká, prosím, snažte se, aby vláda pomáhala definování těch norem. Konkrétně chceme vytvořit dvě, intero, dvě centra pro interoperabilitu eh, v Itálii, eh, v Miláně a potom eh, ve Spojených státech blízko Chicaga. A tam se bude dělat ta věda, která zajistí, abychom co nejrychleji pomohli průmyslu, abychom co nejdříve vytvořili nutné normy. Samozřejmě, že jsme měli globální normy původně ono je dobré začít takovýmto partnerstvím a teď eh, spolupracujeme s našimi americkými kolegy, ale samozřejmě, že bychom to rádi pak rozšířili opravdu na globální úroveň a i na další části světa. Já teď nebudu procházet ty technické diagramy, protože to bychom tady byli ještě nyní půl hodinky, takže to přeskočím a na závěr řeknu, že eh, normy jsou samozřejmě zcela zásadní pro evropskou konkurenceschopnost a a v podstatě i pro obecnou průmyslovou produktivitu. Věda je velmi důležitá jakožto základ eh, dobrých eh, norem. Potřebujeme mít mezinárodní globální přístup a eh, společné výzkumné centrum pod Evropskou komisí poskytuje základní vědecké podklady pro internacionalizaci normalizačního procesu. Děkuji, pane předsedo. No, Já bych vám chtěl také všem velmi poděkovat a je mi líto, že už nemáme skoro čas eh, na otázky a odpovědi, mm, takže myslím, eh, že eh, pokud tady zůstanete, tak kolegové se s vámi setkají osobně. Bylo to velmi zajímavé zasedání. Myslím, že agenda byla možná příliš ambiciozní, ale jsem velmi rád, že kolegové se dostavili. Jsem rád, že jsme tady poprvé měli společné výzkumné centrum ta zpráva o té transatlantické dohodě, která má být podepsána, je velmi povzbudivá. A teď bych navrhoval, aby Lara Komi, naše zpravodajka, to uzavřela a potom vám řeknu, jak budou naše aktivity pokračovat. A vyzval bych všechny naše řečníky, aby eh, a všechny, kdo tady byli, aby se celému procesu věnovali dál. Takže Lara Komi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla zase poděkovat všem, kdo si vzali slovo, protože ta vystoupení byla opravdu důležitá. Bylo to nutné i pro ty ostatní stínové zpravodaje, protože v podstatě od dnešního odpoledne začneme sestavovat ten návrh všichni společně, aby ty naše příspěvky byly si koherentnější. Takže vám děkuji, že jste tady byli. A v té první části jsme si tedy uvědomili, jak důležitá je rychlost při vytváření norem, ale že nelze eh, rychlost uplatnit na úkor kvality. Protože často se stává, že eh, kvalitní věci musí také v některých sektorech eh, být rychlé. U některých zase ne. Eh, potom eh, jsme tady mluvili o středních a malých podnicích. Eh, vidíme, jak je co nejlépe zastupovat, jak to udělat s tím právem hlasování a jak by střední a malé podniky měly být na národní úrovni lépe skoordinovány. Takže to znamená, jak jsme tady říkali už na začátku, že budeme vycházet z národní úrovně, abychom potom se dostali na úroveň evropskou a to ve struktuře, kterou navrhovala ostatně i komise ve zprávě z vlastní iniciativy, náš výbor tedy. A rozhodně bychom tam chtěli uchovat ten aspekt dobrovolnosti norem. Chtěla bych tady také upřesnit, že je třeba přistupovat k těm různým otázkám a zastoupení jednotlivých kategorií různým způsobem. Někdy eh, se soustředíme eh, na malé nebo na velké podniky, ale my bychom měli spíše brát v úvahu, v jakém sektoru se nacházíme, protože eh, to je zásadní pro rozhodnutí o normě a o tom, jak rychle by měla být vytvářena. Potom ten problém zastoupení velmi rychle, ten bude eh, tedy pojednán na národní i na evropské úrovni. Já eh, Stejně jako ostatní kolegové bych ráda eh, posílila roli společného výzkumného centra. Myslím, že jsem to říkala už několikrát. Zapracovali jsme to i dalších do dalších složek, například do toho osmého rámcového programu, protože bychom měli využívat výzkumu a inovace a to e, v těch strukturách, které komise už má k dispozici. A proč tedy nevyužít jejich potenciálu a nedat je ještě více k dispozici soukromému sektoru a středním a malým podniku, protože když je nevyužijeme my, využijou je ostatní. Viděli jsme, že e, i, vel, i Spojené státy hm, přišly s žádostí o naši expertízu a je to dobře, ale měli bychom je využívat i my. Takže pro normalizaci bude důležité zjednodušení vytvoření nějaké platformy, která nám umožní rovné podmínky pro všechny zúčastněné strany, zastoupení všech stran, eh, potom vztahy mezi národními a mezinárodními organismy. No v podstatě ta, ten poslední blok byl pro mě z těch nejdůležitější, protože já jsem chtěla v té zprávě zdůraznit internacionalizaci. Je dobré mít kvalitní evropské normy, ovšem potřebujeme, aby je s námi sdíleli i ostatní státy, protože náš svět je stále globálnější a ten cíl, který si tady klademe, je možná ambiciozní, ale jak jsem slyšela, ochotu vás všech, obzvláště v tom posledním bloku, Myslím, eh, že nám to půjde. Já jsem samozřejmě k dispozici všem, eh, kdo eh, by chtěl ještě nějak přispět do této diskuze i po dnešku. Jen bych tady uvedla jednou, jednu časovou lhůtu. Pokud máte ještě tedy nějaké myšlenky, nějaké návrhy, abyste je prosím poslali do 5. prosince, protože potom Budeme mít zasedání před eh, předložením návrhu eh, se stínovými zpravodaji. Že to je taková, takový obecný časový rámec. Děkuji vám za to, že jste sem přišli. Bylo to užitečné, uvědomili jsme si tady přítomnost dalších důležitých aspektů, o kterých jsme předtím nemluvili a teď máme ty normy tady pojednané opravdu od začátku až do konce a děkuji. Well, I'd like... Já bych eh, velice rád poděkovala, řekla mi za to, že zorganizovala toto setkání samozřejmě za pomoci Kostase a ostatních ze sekretariátu. A stejně tak bych chtěl poděkovat ostatním kolegům. Takže pouze, abychom to, to zasedání mohli ukončit, eh, časový harmonogram pro to, aby se vše pohlo vpřed, jak Laura podotkla. Ona eh, bude zpracovávat také ty návrhy pozměňovacích návrhů, konzultovat s tínové zpravodaje. Pan Edvard Kožušník je eh, jedním z nich. Budeme tu mít tedy i strategickou zprávu o postupu, takže tu bude dostatečná míra expertizy. Také paní Šodmus, pan Mendes, pan Rule pan Dion, ti všichni byli zapojeni do eh, vypracování té první zprávy, takže eh, Laura nám zašle návrh zprávy do 22. prosince, bude to takový vánoční dárek pro nás všechny a 24. 25. ledna se tímto bude zabývat výbor k zvážení a máme lhůtu do 7. února pro předkládání pozměňovacích návrhů, 28. 29. února pak jejich zvážení a hlasování 21. 23. března a na plénum by se to mělo dostat někdy v květnu. Hovořili jsme také s dánským předsednictvím, eh, s dánskou vládou, které eh, se ujme předsednictví v příštím před eh, semestru. Dány toto velice zajímá a chtěli by, aby toto pokročilo i na pracovní, radě, pracovní skupině na radě. Je to opravdu velice důležitá záležitost v rámci tedy Evropské strategie pro růst 2020 a myslím si, že vaše dnešní prezentace dnes zdůraznili, jak je opravdu zásadní důležité to, abychom měli dobře fungující ekonomiky, potřebujeme opravdu dobře fungující globální trh a také, aby to bylo všechno přínosné jak pro spotřebitele, tak pro zaměstnavatele a pro pracující. Všem vám děkuji za vaše příspěvky. Omlouvám se, že jsem vás někdy musel příliš unáhlovat. A děkuji také zástupcům komise a rady. Toto zasedání bylo přenášeno také přes internet, takže chci poděkovat také všem, kteří nás sledovali. Ostatně nahrávku eh, ta bude uložena i v archivu. Stejně tak eh, budou v depozitáři i veškeré eh, písemné příspěvky, které je tady možno i v budoucnu konzultovat. Vám všem tedy děkuji za pozornost eh, dnešního dopoledne. Nyní přerušujeme zasedání a opět se setkáme v 15 hodin. Máme na programu pouze dva body pořadu jednání, jednak jsou to eh, zemědělské eh, a lesnická vozidla a pak odstranění překážek pro výkon práv občanů. Děkuji vám.